Dobré ráno všem. Posaďte se prosím. Začneme eh, tuto schůzi v tento velice eh, důležitý den, abychom oslavili eh, Mezinárodní den žen 2012. A připomínám všem účastníkům, že jsou k dispozici všechny jazyky Evropské unie a můžete si eh, navolit eh, svůj kanál. Například švédština je číslo 11, to vím. Takže nyní začneme a jsem velice potěšen, že můžu eh, představit nového předsedu Evropského parlamentu, pana Martina Šulce. Prosím, máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo. Sone, dobré ráno, vážené dámy a vážení pánové. Srdečně vás vítám zde na půdě Evropského parlamentu. Mezinárodní den žen je pro Evropský parlament na výsost důležitým pracovním dnem, dnem debat a navíc s důležitým politickým signálem. A je to tak každý rok pro nás v Evropském parlamentu. Jsme hrdi na to, že debaty o rovném postavení pohlaví v tomto parlamentu zde probíhají již mnoho let velice důsledně a že hovoříme jak interně mezi sebou, tak o tomto tématu hovoříme i externě s ostatními evropskými institucemi, také s národními institucemi a samozřejmě hovoříme i s občanskou společností, vědou, kulturou a ekonom, zástupci ekonomiky. Evropský parlament vždy, a zejména kolegyně v tomto parlamentu, se chápali, že oni vedou ty snahy, ten boj za rovnoprávnost v Evropě. A i zde právě ve výboru FAM, kolego Gustafsone, respektive řečeno tento výbor FAM je reprezentativní pro tuto práci v parlamentu a proto já, jakožto předseda parlamentu, děkuji vám a vašim kolegům a kolegyním ve výboru za vaši práci. Skládám před vámi kompliment, protože to byla velice tvrdá, úspěšná práce a vy eh, neunavně se této práci věnujete. Eh, dámy a pánové v tomto výboru, a zejména pan Gustafsson, jakožto předseda výboru pro práva žena rovnost prohraví, jsou velice důslední, velice odhodlaní bojovníci a zástupci této instituce. Děkuji za uspořádání této konference. Děkuji rovněž mé kolegyni Edith Bauerové, kterou vidíte zde po mé pravici. Paní Bauerová je spravodajkou Evropského parlamentu, která je odpovědná za téma roku, které jsme zvolili, a to je rovná odměna za rovnou práci. Debata o rovnoprávnosti je v mých očích, a to je můj osobní názor a rovněž názor většiny Evropského parlamentu, Debata o rovnoprávnosti je centrální otázkou v rámci uskutečňování sociální spravedlnosti na tomto kontinentu. Pro mě osobně, a to říkám jako muž, a říkám to rovněž jako manžel, pro mě je to jedna z největších výzev a jedna z největších ostud. Je to opravdu ostuda, že za stejnou práci se vyplácí různá rozdílná odměna. To je tak veliké ponížení těch, kteří dostávají méně peněz, a tedy hlavně žen, že někdy musím říci, že mě prostě chybí slova. Že se mi nedostává slov, abych popsal tuto nerovnost. A proto jsem vděčný, že toto téma Stejná odměna za stejnou práci na stejném místě se stalo tématem roku pro nás. A to nezávisle na tom, kde v Evropě. Toto musí být naším cílem. A jsem vděčen za to, že dnes o tomto tématu stejná odměna za stejnou práci na stejném místě všude v Evropě budete diskutovat. Je to opravdu ústřední výzva a já jsem vám vděčný za to, že dnes toto bude středobodem vašich diskuzí. Minulý týden jsem navštívil Řecko, dámy a pánové. E, navštívím i další země Evropské unie během příštích týdnů a měsíců. A e, zejména ty země, kde, na které obzvláště dopadla finanční a hospodářská krize. Minulý týden jsem v Řecku zažil, koho nejdříve a nejhorším způsobem, nejbrutálnějším způsobem postihne ekonomická krize. A jsou to právě ženy a mladí lidé nerovné zacházení s růz- pohlavími, s muži a ženami právě v době krize se velice dramaticky projevuje. A na toto místě bych chtěla říci, když dne, dnes v den, Mezinárodní den žen hovoříme zejména o rovnoprávnosti, chci říci, že mě naplňuje velikými obavami, že právě v Evropské unii, v nejbohatší ekonomické zóně světa, existují země, a jsou to země, které které mají možná co nejlépe nebo nejlepším způsobem vzdělanou mládež, kterou vůbec kdy měli, že takovéto země nyní ztrácí vysoce kvalifikovanou generaci žen a mužů, protože v této generaci je míza nezaměstnanosti dokonce až ve výši 50%. To je dramatická situace. A ještě dramatičtější pro mě je, že mnozí z těchto mladých žen a mužů, se kterými jsem hovořil, již nespojují Evropskou unii s nadějí, není to pro ně naděje v budoucnost. Oni považují Evropskou unii za zdroj svých problémů a platí to také pro mnoho žen, které, se práv, které právem mají pocit, že se s nimi zachází nespravedlivě a vznáší vůči nám, vůči Evropě, požadavek, abychom zaručili rovnoprávnost a odstranili sociální nerovnosti v Evropě, abychom z tohoto tématu v Evropském parlamentu udělali opravdu hlavní téma. Já si myslím, že je jasné, že pokud krize dopadá zejména na ženy a pokud mezi mladými lidmi existuje tak vysoká nezaměstnanost, tak je samozřejmě jasné, že mezi těmito mladými lidmi je podíl nezaměstnaných žen ještě mnohem vyšší než podíl nezaměstnaných mužů. A proto vidíme, že v dobách krize se nám nerovnost pohlaví projevuje ještě mnohem dramatičtěji a silněji než v jiných dobách. A proto je naší výzvou, abychom se chopili veškerých těch úkolů, o kterých budete dnes hovořit a snažili se je vyřešit. Nejenom eh, Mám tím na mysli nejenom iniciativu, ke které přistoupila Evropská komise a Evropský parlament s cílem skorigovat jistá čísla. Mí spolupracovníci mě dnes řekli, mě dnes ráno sdělili ta přesná čísla, která jsou opravdu strašná, budu citovat. 60% absolventů univerzit v Evropě jsou ženy, 12,4% těchto žen jsou členy předsednictva či členky předsednictva ve velkých podnicích. To je samo o sobě tedy opravdu odstrašující číslo. Ale že 3,2 předsedů představenstva podniků v Evropě jsou ženy, 3,2 když máme 60 žen, které jsou, eh, absolvují univerzitu. Já si myslím, že tato čísla hovoří sama o sobě a proto my výslovně podporujeme iniciativy, mezi jinými i iniciativu Vivian Redingové, které mají za cíl vytvořit právní pravidla, která odstraní tuto nerovnost. Eh, předpokládám, že právě o tom dnes budete také diskutovat. Podíval jsem se na dlouhý seznam hostů, které dnes zde máme. Já vám děkuji, že jste přišli mezi nás. Témata, o kterých dnes diskutujeme. Eh, boj proti násilí páchaném na ženách, či jeho omezení, eh, zavedení důsledného ochrany matek jakožto právního nároku, důsledné financování těchto opatřování v Evropské unii, jak pomocí členských států, tak pomocí členské Evropské unie. A toto bude ústřední téma i našich eh, vyjednávání o rozpočtu. Já jako parlament sám se toho chopím. Já vám přeji, abyste úspěšně dnes debatovali o tom dlouhém seznamu témat, které jste si zvolili. Doufám, že to budou konstruktivní debaty, ale také kontroverzní debaty, protože, jak dobře víme, právě když se vedou sporné debaty, tak se otevírá šance na to dospět k pokroku. A já přeji hostům z politiky, z ekonomiky, národní, poslancům národních parlamentů, poslancům Evropského parlamentu, všem těm, kteří dnes se zde sešli, přeji, aby dnešní tak byl úspěšným tákem a aby se z něj stal také úspěšný symbol. Děkuji vám mnoho za vaši pozornost, přeji vám mnoho úspěchu do vaší práce dnes dopoledne a na závěr bych řekl ještě jednu věc. Předseda Evropského parlamentu, tato funkce je jakousi institucí, která by měla mít povolení vykonávat cestující živnost. Já tedy neustále reprezentuji svou funkci od rána do večera. Pokud zde nebudu přítomen dopoledne, tak to neznamená, že nemám dostatek respektu vůči vaší práci, ale pouze proto, že mám ještě celou řadu dalších i reprezentativních závazků, kterým dnes dopoledne musím dostat. Tedy prosím vás, neberte to jako nezdvořilost, když vás nyní po, svým, po svém zahájovacím projevu budu muset opustit. Mnohokrát vám děkuji za vaši pozornost. Jsme nesmírně rádi. že jste mezi nás přišel. Jste vlastně jakousi chodící reklamou, takže děkujeme mnohokrát, že jste přišel na toto naše setkání, eh, které je věnováno tomuto tak důležitému tématu. Já vám osobně tedy velmi děkuji, protože vím, že váš diář je velmi nabitý a o to více tedy si cením toho, že jste byl k dispozici. Mnohokrát děkujeme za vaše vystoupení. Okay. <clears throat> Once again, good morning. Takže ještě jednou dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych celo srdce všechny z vás přivítal. Přivítal zde poslance a poslankyně národních parlamentů. Jde o 25 z vás z 19 parlamentních komor v 16 členských státech. Také vítám poslance z kandidátských zemí, pět konkrétně poslanců a poslankyň ze dvou kandidátských zemí. Chci rovněž přivítat samozřejmě europoslance a europoslankyně a naše panelisty v prvním panelu, paní Enot, paní Stark a paní Paron eh, Dirion. A samozřejmě chci přivítat eh, i všechny ostatní účastníky jste opravdu vítáni na tomto důležitém setkání. Jak se už stalo tradicí, několika letou tradicí, dnes jsme se zde sešli, abychom se podělili navzájem o své zkušenosti a vyměnili si myšlenky a nápady u příležitosti Mezinárodního dne žen. Mezinárodní den žen byl poprvé zaveden v roce 1911. Více jak milion žen a mužů se účastní různých akcí u této příležitosti, eh, akcí za propagaci eh, volebního práva žen, práva žena zastávat veřejnou funkci a skoncovat eh, s diskriminací, respektive už tehdy v roce 1911. Virginie Wolfová hovořila o významu toho, aby žena měla vlastní pokoji v uvozovkách. Méně se hovořilo o tom, aby ženy měly také vlastní, vlastní peníze, vlastní finanční prostředky, ale to je zrovna tak důležité dnes, jako to bylo tehdy. Hospodářská, ekonomická nezávislost ženy je klíčová pro to, abychom dosáhli větší rovnováhy ve vztazích mezi muži a ženami ve společnosti. Samozřejmě to není jediný předpoklad, ale patří k těm ústředním. Proto Výbor pro práva žen zvolil téma rovného odměňování za rovnou práci jako hlavní téma dnešního letošního, tedy Mezinárodního dne žen. Zamě, zaměření na hospodářské záležitosti a hospodářskou rovnost mezi muži a ženami nám připadá důležité v době, kdy mnoho evropských zemí čelí hospodářskému poklesu a prohlubují se nerovnosti. Platová diskriminace žen a nerovnost v odměňování mezi muži a ženami jsou nepřijatelnou eh, nespravedlností v Evropě dneška. Doufáme, že na tomto parlamentním setkání eh, také díky našim ctěným hostům a eh, panelistům vyšleme jasný signál, že potřebujeme další kroky, abychom bojovali proti platové diskriminaci žen. Dnes si vyslechneme v rámci prvního panelu názory panelistů na to, jakým způsobem eh, působí segregace na trhu práce jako, jako faktor nerovnosti, který posiluje také nerovné odměňování. V druhé části našeho setkání budeme mít možnost vyslechnout si zkušenosti z různých národních parlamentů a samozřejmě také Evropského parlamentu a vyměnit si osvědčené postupy o tom, jak překonávat nerovnost odměňování. Tato akce poté eh, akce potom uzavře třetí panel, kde budeme mít možnost dozvědět se něco o krocích, které podniká EU v oblasti odstraňování nerovnosti v odměňování. Místo předsedkyně Evropské komise, paní Eredenková, zodpovědná za oblast spravedlnosti základních práv a občanství, vystoupí na naší akci. Vyslechneme se také pana Egemena Bagiše, tureckého ministra pro evropské záležitosti a hlavního vědnavače Turecka. Dále ve třetím panelu vystoupí paní Edith Bauerová, členka výboru Evropského parlamentu pro práva žen, která je zpravodajkou u návrhu zprávy s názvem Provádění principu rovného odměňování pro ženy a muže za rovnou práci či práci v rovnocé hodnotě. Paní Bauerová, paní poslankyně Bauerová nás seznámí v třetím panelu se svým návrhem zprávy a jejím, jejími hlavními cíly. Budeme se moci podělit tedy také o zkušenosti a osvědčené postupy, které by mohly být zapracovány ještě do této zprávy, o níž se bude hlasovat ve výboru v Dubnu. Těším se na bohatou diskusi, na nové podněty pro to, co bychom mohli uvádět do reality v našich jednotlivých zemích a v našich oblastech činnosti. Ještě než se pustíme do práce, rád bych vám poskytl některé praktické informace. Eh, poslanci obdrželi eh, registrační formuláře, máte je před sebou na svých stolech. To jsou přihlášky o slovo. Eh, můžete je předávat uvaděčům. Diskuse bude rozdělena tedy do tří částí. Nejprve první téma tam bude segregace na trhu práce, jakožto faktor nerovnosti. Eh, druhá část bude konkrétně věnována zkušenostem a svědčeným postupům při překonávání nerovnoměňování. A třetí část se zaměří na to, jak může EU podpořit členské státy při řešení nerovného obměňování. Můžete se rozhodnout, do které části diskuse se chcete přihlásit tím, že vyplníte příslušnou část formuláře. Samozřejmě je možné se přihlásit do diskuse u všech tří částí. Řečnická doba je pro poslance omezena na tři minuty a abychom umožnili co možná největšímu počtu, a to proto, abychom umožnili co možná největšímu počtu účastníků se, eh, se vyslovit. Ostatní hosté budou mít eh, jednu minutu na svá vystoupení. Nyní tedy přistupme k prvnímu panelu. Nejprve dám slovo paní Karin Enot, předsedkyni Výboru pro práva žen eh, v ECOSu. Máte slovo. Um, dear ladies. Eh, drahé dámy a pánové, Nejprve bych ráda poblahopřála eh, všem ženám k 8. březnu, Mezinárodnímu denu žen, ale také chci popřát všem mužům, aby strávili pěkný den s oslavovanými ženami. Dále děkuji Evropskému parlamentu za to, že mě pozval na tento panel o genderové segregaci pracovního trhu jakožto faktoru nerovnosti. To je velice důležité téma a zajímavé, protože segregace pracovního trhu je posledních 15 let překvapivě stabilní jsem poněkud překvapená tím sloganem rovný plat za rovnou práci. To je dnes už eh, vlastně poměrně běžné. Eh, měli bychom se zabývat spíše eh, relevantnějšími otázkami, které jsou pro nás. Ten slogan by měl spíše znít rovný plat za práci s rovnou hodnotou ale eh, chápu, že eh, Evropský parlament eh, vyvolil toto téma za své stěžejní v době krize. Práce a rovná odměna je dnes mnohem důležitější než kdykoliv jindy. Ta segregace existuje i na vertikální úrovni. Například muži a ženy pracují v různých sektorech, v, v různých povoláních a na různých pozicích. E, zpráva komise jmenuje šest povolání, šest povolání, kde nedochází k překryvu mužů a žen. Jsou to e, obchody a služby v případě žen. A já si myslím, že to nejsou ty nejzastoupenější sektory tady. Další, dále jsou to pomocnice v domácnosti a e, úřednice. U mužů nejzastoupenější e, kategorie jsou řidiči nákladních automobilů a manažeři malých podniků. V severských zemích e, je segregace podle povolání taková, že ženy dominují ve veřejném sektoru, zatímco muži pracují spíše v soukromém sektoru. Když se podíváme na vertikální segregaci v Evropě, tak vidíme, že muži zastávají spíše eh, lépe placené pozice. Rozdíly v platech jsou navázány na skutečnost, že muži a ženy jsou rozptýleni do různých sektorů, ale také na tom, že muži a ženy pracují na různých vertikálních úrovních. Ženy jsou podzastoupeny na dobře placených pozicích ve firmách. Genderová segregace pracovního trhu je považována za hlavní důvod eh, rozdílu v platech a špatně vyváženou reprezentaci žen v některých sektorech. Měli bychom se tedy dále soustředit na ty eh, typicky ženské práce. Dnes neexistují formální překážky pro to, aby si muži i ženy vybrali vzdělání a e, profesi, kterou chtějí. E, ženy mají dokonce lepší předpoklady, protože mývají ve školách lepší známky než, než chlapci. Pro výběr žen, pro to, jaké, jaké si ženy vyberou povolání, e, existují různá vysvětlení. Eh, a možná jejich volba povolání vysvětluje tu segregaci na pracovním trhu. Ženy chtějí lépe skloubit pracovní a soukromý život, mají větší eh, přátelské a rodinné vazby a nejso, eh, nemají tolik ambice věnovat se kariéře. Zejména na typicky ženských pracovištích je častější práce na částečný úvazek, na částečný úvazek než tam, kde pracují převážně muži. To vysvětlení by ale mohlo znít tak, že ženy častěji pracují na částečný úvazek, protože protože muži pracují na plný úvazek a ještě přes časy. Možná, že ta volba částečného úvazku není vždycky úplně svobodná, ale často je to jediná možnost. Práce na částečný úvazek v ženských povoláních je silně navázaná eh, na to, jak jsou v rodině rozděleny eh, povinnosti v domácnosti a eh, v péči o děti. Když pracujete na částečný úvazek, tak máte velké šance, že skončíte v pasti chudoby. Je to slabá kariérní pozice, ze které poplynou nízké důchody. Bohužel mnoho žen si toto neuvědomuje, dokud není příliš pozdě na to, aby čelili té nešťastné a obtížné situaci. Existuje trend, že vysoce vzdělané ženy pracují méně na částečný úvazek a pokud ano, tak na kratší období. Je těžké také eh, hodnotit tyto skutečnosti. Hodnocení práce může být důležitým nástrojem, pokud není příliš detailní. Viděli jsme, že mohou existovat obludné systémy, které je těžké používat. Máme také zkušenosti, že v případě hodnocení práce se najdou důkazy, které po, po kterých ne, není možné dojít k dohodě o zvýšení platů na správnou úroveň. Jaký je tedy celkový obraz? Méně žen než mužů má eh, dobře placenou práci, ale mnoho jich chtějí mít tu práci. Manažerské práce se často špatně kombinují s rodinným životem a ženy se zdráhají vstupovat na eh, takováto místa. Proto existuje to nerovnost mezi pohlavími eh, na manažerské úrovni, která přispívá i k tomu platovému rozdílu. Eh, ta, to, eh, jak ta segregace souvisí s eh, rozdíly mezi platy, souvisí také s kolektivním vyjednáváním všech sociálních partnerů a všem sociálním partnerům a politickým institucím přísluší najít správné řešení. Politikové musí najít nejadekvátnější prostředky, aby muži i ženy mohli vstoupit na pracovní trh a zůstat na něm. Eh, žádám eh, evropské instituce, aby našly koherentní politiku v této oblasti, aby se chopili odpovědnosti a například se shodli na směrnici o mateřské dovolené aby se shodli na směrnici o pracovní době, která by také eh, umožnila rodinný život. Jsou tu dvě strany, které musí dojít ke společnému porozumění. A já doufám, že se to stane v době, ve které nyní žijeme. Všechny strany chtějí eh, dosáhnout cílu eh, Evropy 2020, což je 70 zaměstnanosti mezi muži i ženami. Všichni, všechny zainteresované strany si tedy musí uvědomit, že potřebují silnou a koherentní eh, politiku, aby mohli skloubit pracovní a rodinný život. A eh, přinést směrnice, které by lépe regulovaly čas sdílený mezi prací a rodinou. Nyní jsem se soustředila na eh, evropské instituce. Ty jsou samozřejmě důležité v tom, aby, aby prosazovali tyto věci, které jsou ve veřejném zájmu a přijímali zákony. Myslím si však, že klíčovou roli mají národní parlamenty, aby tlačili eh, na eh, evropské, na evropské instituce a aby správně implementovali eh, evropská nařízení. Investování do žen a do rodiny je vždycky velice dobrá investice, a to i na úrovni strategie Evropa 2020 a evropské politiky. Takže přeju hodně štěstí v této důležité práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Enot. A nyní poprosím naši další panelistku, paní Anětu Stark, profesorku ekonomie ze Švédska. Máte slovo. Oslava Mezinárodního dne žen eh, často. Znamená, že se připomínáme den eh, smutku a hněvu za eh, všechna, všechny znásilněné ženy, zneužité ženy, ženy, které se staly předmětem sexuálního násilí, eh, které jsou předmětem chudoby a deprivace. Ale já využiji té příležitosti dnes dopoledne oslavit a připomenout si také některé globální Úspěch zejména úspěch v oblasti vzdělávání. V posledních 50 letech se, výrovně, se výrazně zvýšila vzdělanost v EU, v zemích OECD a ve světě. Znalostní společnost se rychle rozvíjí, dosahujeme pokroku a to bychom skutečně, to je skutečně důvodem k oslavě. Ráda bych se eh, také dotkla vzájemné propojenosti mezi vzdělaností a trhem práce s, s konkrétním, konkrétním aspektem segregace protože dnes v době hospodářské restrukturalizace jsme někdy svědkem začarovaného kruhu segregace, anebo naopak bychom se mohli stát svědky posunu směrem k rovnoprávnější, k rovnější budoucnosti. A myslím si, že zde se rýsuje mnoho příležitostí k, k konkrétním krokům. Je třeba to vše propojovat s problematikou budoucnosti naší společnosti. Jak zajistit, aby jedna důležitá složka naší společnosti dobře fungovala do budoucna, abychom měli konkurenceschopné pracovníky, kteří obstojí ve všech těch potřebných eh, funkcích ve společnosti a potom na, v rodině jednotlivce, jak zaručit mužům i ženám pracovní příležitosti, ať už jde o placenou či neplacenou práci, která odpovídá snům daného jednotlivce, jeho schopnostem a jeho životním potřebám. Dovolte, abych zmínila některé fakt, některá fakta. E, ženy představují většinu e, vysokoškolských studentů e, a absolventů vysokých škol v zemích OECD. Využívám dnes spíše statistiky zemí OECD než EU, protože eh, mi jde o široké mezinárodní, širokou mezinárodní perspektivu. Ženy tady dominují v oblasti eh, vzdělání, eh, zdravotnictví a sociální, což jsou ty základní oblasti, oblasti základních potřeb společnosti, také v oblasti umění a, a dalších, zatímco muži dominují v oblasti inženýrských odvětví ženy které dosahují vyšší úrovně vysokoškolského vzdělání než muži. To je také realita na trhu práce. Jsou ženy, které, které pronikly již do prakticky všech oblastí práce. Samozřejmě jsou méně zastupeny v oblasti eh, eh, stavebnictví, eh, strojírenství, inženýrských, inženýrských oborů, ale například v architektuře ještě před pár lety dominovali muži a to už dnes neplatí. Stejně tak Míra dokončení vysoké školy mezi ženami v zemích OECD je výrazně vyšší eh, u mladých žen než eh, mužů. 46 mladých žen má dnes vysokoškolské vzdělání v zemích OECD. Mezi mladými muži to číslo představuje 31 což je 15% rozdíl. To je o 15% bodů eh, v neprospěch mužů. Ženy již další dobu více vstupují do eh, vysoké, vysokoškolského vzdělání a nejde pouze o tuto oblast, také máme například v Botswaně nebo Namíbi programy um, alfabetizace obyvatelstva eh, nebo eh, zkušenosti z východní Asie s učením v pozdějším věku, stejně tak v Latinské Americe. V těchto programech tedy i ve zralějším věku, opět v těch vzdělávacích akcích je převaha žen, ale Nebojte se, eh, muži stále zastávají eh, čelná řídící místa eh, na těch vysokých školách, kde většinou studentů jsou ženy. A nyní se podívám na dopady, a to jednak na úrovni jednotlivce, jednak dopadu na společnost jako celek. Měřítko OECD, měřítko OECD obvykle je veřejná státní pokladna, rozpočet. Takže soukromé, soukromé přínosy, soukromé zisky. Odměna je vyšší pro jednotlivce, kteří získají vysokoškolské vzdělání, terciární vzdělání um, oproti těm, tady plat je vyšší proti těm, kdo nemají vysokoškolské vzdělání. Uh, vysokoškolské vzdělání je zárukou uh, vyššího platu ve většině zemí OECD, což je opravdu hodně zemí, různých zemí, patří mezi například i Mexiko, Eh, muž si v průměru za celý svůj aktivní eh, život vydělá o 175 tisíc dolarů více, pokud má vysokoškolské vzdělání. U ženy je to o 110 tisíc amerických dolarů více. To znamená o 65 tisíc méně než u mužů. Proč? Protože muži mají lepší platy než ženy i při stejné míře vzdělání, při stejné úrovni vzdělání. A nyní přínos pro společnost, zisk pro společnost, čistý výnos u muže eh, z, vysokoškolského vzdělání, pokud, vezmeme, pokud to pojmeme tak, že státní pokladna tedy to poměřuje tak, aby věděla, že zda, zda investovat do vysokoškolského vzdělání mužů či, a žen či nikoli. Ta návratnost eh, pro stát je 91 tisíc u mužů a přes 50 tisíc u žen. Opět, eh, protože muži vydělávají více než ženy, a to i v pracích, které eh, u nich je předpokladem vysokoškolské vzdělání a určitá míra, určitá míra dovedností, rozhodací schopnosti a podobně. Muži mají vyšší platy a tedy i více odvádějí státu. Takže z ekonomického hlediska proč pro boha by někdo chtěl zaručit pro ženy vysokoškolské vzdělání, eh, pokud rozhoduje o, o státních investicích? Například eh, přece umožňuje návratnost pro stát vyšší, ale to není eh, otázka míněna vážně. Nicméně v podstatě logický závěr by to byl z těch statistik OECD za rok 2011. Ovšem OECD samozřejmě s tímto závěrem neoperuje. Eh, proč tedy ale muži nevstupují takovou měrou eh, na vysoké školy? Nelíbí se jim vydělávat více peněz? Ne, v tom to nebude. Muži si vydělají více eh, i bez vysokoškolského vzdělání, než ženy, které vysokoškolské vzdělání mají. A je, bylo by to tím, že se muži neradi učí? To je opravdu složitý problém proč je více, eh, více žen tedy než mužů na vysokých školách. Pokud se podíváme do, na budoucnost Evropské unie, kdy předpokládáme, že nám bude chybět kvalifikovaná pracovní síla do budoucna, myslím si, že Evropská unie, mám to říct velmi provokativně, eh, to tak trochu s muži vzdala, protože veškeré kampaně se zaměřují na to, abychom dostali ženy do oboru, jako je stavebnictví, jako jsou technické obory, nové technologie. Kdybychom přistoupili na to, což já nečiním, ale kdybychom přistoupili na to, na to, tu genderovou distribuci, eh, tedy distribuci mužů a žen různých oborů, eh, pak eh, bychom v tom asi měli eh, pokračovat. Muže totiž opouštějí eh, vysokoškolské vzdělání. Evropská unie ale tedy vlastně motivuje ženy k tomu, aby, aby zrealizovali tu změnu, eh, ve které se již velmi osvědčují, kterou už vlastně provádějí. Jistě bychom neměli odrazovat ženy od vysokoškolského vzdělání. A důležité, důležité je, abychom eh, tedy apelovali na ženy, aby pronikaly do nových oborů, ale také bychom se měli snažit dostat muže eh, z těch jejich eh, pouze oblíbených oborů technických i jinam. A měli bychom se také zamýšlet nad aktuálními změnami v členských státech EU, Tady navazuji na úvodní vystoupení pana předsedy eh, Martina Šulce. Jaký dopad by měly úsporné, měly úsporné opatření v klíčových oblastech ženských kompetencí, jako je vzdělávání, eh, zdravotní péče, medicína a výzkum spojený s těmito oblastmi života společnosti? Myslím si, že dnes je velmi důležité, abychom ustoupili od toho, co zaznamenávám v několika členských zemích, to znamená diskuse o tom, že Lidé se jaksi podezíravě staví k tomu, že ženy eh, jsou ženy možná nadměrně spotřebovávají eh, vysokoškolské služby, že vysoké školství není vnímáno jako investice, eh, často je to vnímáno jako spotřeba, zda tedy přílišný díl té spotřeby u vysokého školského vzdělání nepřipadá na ženy. Jde přeci o investici do evropské budoucnosti. Ženy by měly být eh, normou ve vysokoškolském i veškerém jiném vzdělání. Ženy už dnes jsou normou a nyní bychom se měli začít znepokojovat ohledně situace u mužů, ohledně toho, že muži se možná nevedou tak dobře, jak bychom od nich jakožto moderní občané čekali. A jde tady o oblast vzdělání, o oblast získávání kvalifikací. A to je trošičku jiný úhel pohledu na téma zvolené pro tento dopolední panel, ale ve skutečnosti jde stále o tež téma, pouze úhel pohledu, protože jeden z důvodů, proč se muži nezačínají posouvat do jiných oblastí oproti minulosti, je ten, že vydělávají více tam, kde jsou. Ženy diverzifikovaly, přizpůsobily se, naučily se novým věcem. A pokud řekneme, že 3,2 žen jsou ve vrcholových pozicích v soukromých podnicích, mohli bychom zároveň říci, že 96,8 těchto pozic zastávají muži. A to muži jako skupina, která vlastně má lep, menší výkonnost ve vysokoškolském vzdělání a která má nadměrná očekávání v platové oblasti oproti Eh, ve srovnání tedy eh, s tím, že jejich formální dovednosti jsou méně rozvinuté než u žen. Děkuji. Thank, thank you very much. Děkuji moc krát, paní Stark. Eh, slovo nyní má paní Paran Tyrion, zástupkyně Euro, Euro, Eurofondu. Sorry, microphone. Uh, thank you very much for the... Děkuji mnohokrát za pozvání a děkuji za eh, velmi eh, provokativní eh, řeči mých kolegyň. Myslím, že máme o čem debatovat. Já bych se chtěla vrátit k ženským pracovním silám a navázat na dvě myšlenky, které přednesly moje předřečnice ohledně volby ohledně volby práce a o soužití mužů a žen a chci se vrátit k té myšlence návratnosti investice do vzdělání žen, o které mluvila Agneta. Nejprve, eh, genderová segregace na pracovním trhu je fakt. Slyšeli jsme tady čísla, já jenom přidám eh, pár dalších eh, dobře podložených zkušeno- skutečností. Na základě eh, průzkumu ve 34 evropských zemích jsme zjistili, že 17 mužů pracuje v, v povolání genderově smíšených a 22 žen pracují v těchto smíšených prostředích. Naprostá většina osob tedy pracuje pouze s osobami stejného pohlaví. E, zjistili jsme e, dva e, sektory, kde jsou především muži, to je tedy to inženýrství a technické obory a ženy především ve zdravotnictví. Totež se týká velikosti firm, ženy pracují spíše v menších firmách. Takže ta segregace není jen na úrovni povolání, ale také na povolání a velikosti firem. Když se podíváme na data, Zjistili jsme při analyzování toho skleněného stropu, že od roku 1991 eh, došlo k nárůstu o 6% bodů, na 22%. Eh, Chceme-li tedy dosáhnout 45%, eh, nebo 50%, tak to potrvá nejméně dalších 40 nebo 60 let, pokud nedosáhneme nějaké výrazné změny, výrazného pokroku. Takže i ten skleněný strop je faktorem. A není to jen o ženách manažerkách, ale také o tom, jaký typ manažerských pozic ženy zastávají. Většinou řídí eh, menší týmy, řídí týmy pracovníků na částečných úvazek, takže ta nerovnost je trošku složitější. Dalším důležitým eh, faktorem je nízký plat žen, ta, ten plat, platová mezera mezi ženami a muži. Většina žen po celou svou kariéru vydělává méně eh, než muži. to má potom další dopad na kariérní možnosti a na pozdější eh, pracovní růst. To je tedy eh, genderová segregace, která eh, existuje, je mnohoúrovňová a to je důležité si uvědomit. Za druhé, další důležitým sektorem, další aktivitou je problém péče o dítě, protože tam se všechno kombinuje a tam je potřeba činit volby. V, roz, v Evropě jsme se rozhodli, že 75 mužů a žen by mělo vykonávat eh, zaměstnání. My jsme tedy se rozhodli, my jsme se rozhodli, že ano, že se budou eh, účastnit zaměstnání, takže bude péče pokryta. Naprosto jsme zignorovali následky tohoto rozhodnutí. Víme, že ženy mají hlavní odpovědnost za péči o domácnost a o děti. A nyní se musíme rozhodnout, jestli ta péče bude placená anebo neplacená. A pokud placená, tak, tak kolik. Musíme se také rozhodnout, jaké, jaká pracovní místa vytvoříme. Budeme podporovat pečovatelské aktivity ze sociálního hlediska řekneme například ženě, máte teď děti, tak můžete si vzít rodičovskou dovolenou a potom se vrátit řek, eh, vytvoříme pracovní místa, řekneme ženě, najděte někoho, kdo se vám bude starat o dítě, anebo eh, budeme přistupovat kolektivně a budeme hledat různé standardy. To jsou různé přístupy a v Evropě eh, dochází k různým řešením. A to je zase velice důležité, protože to se dotýká výdělků žen, kvality práce a možností žen účastnit se a jaké typy žen se vlastně mohou účastnit pracovního trhu to vše se točí okolo těch rozhodnutí. To je důležité pro rodiče i pro zaměstna, zaměstnavatele i zaměstnance. Máme tu závazek eh, ohledně péče o dítě. Eh, je to možná něco, nad čím bychom se měli zamyslet. Problémem není jen péče o dítě, ale také eh, jak infrastruktura školství dovoluje ženám e, kombinovat čas strávený s dítětem s jinými aktivitami. Dále je to problém například péče o handicapované děti nebo o staré rodiče, protože i když ženy nebudou mít děti, tak budou mít e, staré rodiče a zase to budou ženy, které e, o ně budou pečovat a nebudou tím pádem moci pracovat. Máme tu tedy tu volbu. Ta péče musí být nějak organizovaná. My máme různé možnosti, jak je organizovat. Můžeme je organizovat eh, na různých úrovních kvality, v různých eh, sektorech a to je eh, téma ke zvážení. Třetí téma, které tu chci zmínit, je souvislost s časem. Jak už jsem řekla, ženy pracují, mají placenou práci, možná si vezmu druhou práci a pak se, vezm, pak eh, se vracejí domů, kde provádějí mnoho neplacených aktivit. Je zajímavé se podívat na příklady žen eh, s částečným úvazkem a zjišťovat, eh, kolik času tráví různými aktivitami. Tím se princezna vlastně mění ve služku, jakmile má dítě najednou žena začne, prac, začne dělat mnoho pravidelné neplacené práce každý den. A i když žena pracuje na částečný úvazek, tak de facto má delší pracovní dobu než muž na plný úvazek. A velká část té práce je neplacená. To si samozřejmě žádá několik různých věcí chtělo by to, aby muži prováděli více těchto neplacených činností. Sociální infrastruktura by jim v tom měla pomoct. Možná je zapotřebí nějaká regulace pracovní doby, která by nastavila omezení pracovní doby tak, aby bylo pro ženu jednodušší kombinovat eh, rodinu s prací. Je poměrně zajímavé, podívat se také na to, jak se, co, co se žádá od našich eh, přístupů. Když se ptáme respondentů, eh, jak mají pocit, že jim pracovní život eh, umožňuje najít rovnováhu v, praco- v soukromém životě, tak spíše muži říkají, že je velice těžké skloubit práci s rodinou. A to je poměrně zajímavé, protože ženy a muži mají různé předpoklady v placené práci. Muži začínají rovnou pracovat, potom mají děti a najednou zjišťují, že nestíhají. Za to ženy ví, jakým omezením e, budou podléhat a snaží se od začátku s tím počítat. Takže spíše, e, spíše si vybírají flexibilnější povolání, protože vědí, že protože vědí, že budou se muset zároveň starat o dítě, e, vodit ho do školky, vyzvedávat ze školky a tak dále. Důležitá je tu otázka přístupu. Ptáme se v našem průzkumu také, jak je pro zaměstnance eh, jednoduché vzít si například hodinu, dvě volno a řešit eh, nouzové situace, akutní situace v rodině. A zjišťujeme, že to je snazší pro muže než pro ženy. Musíme zkoumat eh, trvání a organizaci eh, času, který lidé eh, mají a také jejich přístup. Jakmile eh, tu máme segregaci, tak lidé jsou lidé čelí různým rizikům. Jedním z hlavních výzev je eh, popsat, eh, jakým profesním pracovním rizikům ženy přesně čelí, abychom to zviditelnili a abychom mohli podniknout eh, preventivní opatření a zabránit těmto rizikům. Je poměrně zajímavé podívat se například na to, že když měříme měříme riziko žen při nošení těžkých nákladů, tak velice málo žen e, uvádí tuto skutečnost. E, mnoho, velice málo žen odpovídá kladně na otázku, nosíte v práci těžké náklady. Ale kdybychom se ptali, e, jak často nosíte lidi, jak, jak často nosíte dítě, tak to by zase byly úplně jiné odpovědi. Měli bychom tedy eh, vyvinout nějaké udržitelné schéma, které by umožňovalo mužům i ženám uvědomit si své možnosti a schopnosti. A to si žádá eh, mnohoúrovňové eh, akce a žádá si to změnu naší společnosti a explicitaci toho, čeho chceme dosáhnout. A zajistit, abychom i v době krize mohli dále pokračovat stejným směrem. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji, uh, paní Parentirion. Přesuneme se uh, nyní k debatě. Dáme slovo někomu z účastníků. Mám tady seznam. Děkuji všem řečnicím, že přispěli svým příspěvkem k dnešnímu dni. Nyní si poslechneme připomínky z publika a potom prosím řečnice, aby odpověděli na případné otázky. Dávám tedy slovo paní Barbaře Boris Daměcké z Polského senátu. Máte maximálně tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Protože hovořím jako první, Eh, tak bych začala rovnou tím, co chci říci. Eh, v polském základníku práce je, že za stejnou práci musí být poskytována stejná odměna. To odpovídá článku 141, tedy každá země v Evropské unii musí zajistit stejnou odměnu pro ženy a muže v rámci stejné práce. Koncem roku 2010 jsme měli tento rozdíl v rámci obměňování. 8 milionů žen pracovalo, 9,7 milionů mužů pracovalo. A zde máme velice jasný rozdíl v odměňování, i když vlastně podíl žen a mužů na pracovní trhu je velice podobný. V oblasti veřejných eh, úřadů, tedy státní sektor, je to rozdíl ve výši 695 zlotých v sektoru soukromém. Je to rozdíl asi ve výši 727,99 zlotých. To je tedy soukromý sektor. Ale velice často je tento rozdíl doprovázen i tím, že v manažerských a vedoucích pozicích je mnohem méně žen než mužů. V roce 2010 jsme tedy měli ve vedoucích pozicích různou odměnu. Ženy dostávaly asi 8 tisíc letých, ženy asi 7 tisíc letých, takže tam byl opět velký rozdíl, asi 2335 zlatých. Samozřejmě pokroky jsou, ale nerovné zacházení tady je a jde i zachází i dále. Například je to zaměstnávání v různých pozicích, dále péče o děti, péče o domácnost a tak dále. A i e, ženy jsou více ohroženy chudobou. V roce 2011 tedy nevidíme žádné zásadní vylepšení. E, podle autorů studie, kterou jsem e, již uváděla, mají ženy ve velkých firmách eh, plat ve výši 5700 zlotých a muži ve stejných pozicích vydělávají 7000 zlotých. Ženy ve vedoucích pozicích v rámci projektového managementu ehm, vy eh, si vydělají asi 5960 zlotých, muži 8000 zlotých tedy, eh, muži si vydělají asi o 34% více. A obdobně je to i v jiných oblastech. Největší rozdíly máme či zjišťujeme u lidí, které, kteří mají pouze základní školní vzdělání. Pouze, ženy zde vydělávají pouze 65 toho, co vydělávají muži. A rozdíl v odměňování je o to větší, pokud se jedná o starší ženy. Ženy, které mají nad 40 let, mají mnohem menší šance dělat kariéru, být povířeny. A tyto ženy, protože museli předložit eh, svou eh, pracovní činnost, eh, protože dostali děti, starali se o děti, byli tedy v domácnosti, potom se vrací na pracovní místo a to samozřejmě je pro ně velkou nevýhodou, protože ztratili léta, která by jinak využili ke kariérnímu postupu. Sice zde máme tendence, že tedy ženy jsou často lépe vzdělány, lépe organizovány, že jsou dokonce i mají lepší pracovní násazení, jsou pečlivější, ale i navzdory všemu tomu máme stále situaci, že jejich odměna je horší. Bože, řečnice eh, přečítá velice rychle, takže tlumočníci nemohou tlumočit se rovněž rychle. Na závěr řečnice, eh, problém, který v současné době zažíváme na úrovni vlády, je tento. Jde o reformu věku odchodu do důchodu a rozdílného věku. Věk má být 67 let, ale to už je zase jiná záležitost, takže já vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše zajímavá slova ale myslím, že náleží spíše do druhého panelu. Také bych rád připadal, pardon, připomenul našim eh, europoslancům a europoslankyním, že se můžete hlásit o slovo zvednutím ruky. A poprosím vás, pokud čtete svůj příspěvek, já to znám z vlastní zkušenosti, že v takovém případě eh, člověk někdy začne číst velmi rychle, ale pak je obtížné pro tlumočníky zvládat eh, překlad v dostatečné kvalitě a přesnosti. Takže vás poprosím, eh, pokud budete číst eh, nebo vůbec ve vašich vystoupeních, abyste prosím nehovořili příliš rychle, aby to mohlo být tlumočeno adekvátně. A nyní dávám slovo paní Izabele Rampi z italského senátu. Prosím, máte slovo maximálně na tři minuty Poprosím vás, abyste se zaměřila na téma tohoto panelu a pro naše otázky pro naše tři panelistky. Děkuji. Děkuji vám za eh, příležitost zde vystoupit a hovořit o tak důležitém tématu v tak důležitý den pro ženy na celém světě. V Itálii máme podíl žen na pracovním trhu který je ještě velice vzdálený tomu naplnit lisabonské cíle. Ženy, které pracují, je to pouze 46,3% podle posledních údajů a máme tam velké rozdíly mezi severem a jihem naší země. Na severu Itálie zde máme podíl zaměstnaných žen ve výši 56%, ale eh, na jihu Itálie je to pouze 30% žen, které pracují. Ženy pracují zejména ve špatně placených povoláních eh, velmi často. Se zde velice projevují genderové stereotypy. Často také ženy pracují na částečný úvazek a šance kariérního postupu jsou malé. Eh, ženy neustále musí sladěvat své pracovní povinnosti s povinnosti s domácnost, domácnosti a z povinnosti péče o děti a rodinné příslušníky. Máme eh, sice právní předpisy v tomto směru, které jsou kvalitní, ale navzdory tomu všemu každodenní život žen eh, není jednoduchý a eh, je o to horší, protože se nacházíme v dobách krize. Potřebovali bychom tedy aktivní zaměstnaneckou politiku, aby eh, ženy mohly ve větší míře vydělávat své vlastní peníze a rovněž opatření k tomu, aby ženy mohly lepším způsobem sladit svůj profesní a rodinný život. Je to ovšem velice obtížné a překonávat tyto překážky se nedaří až tak úspěšně. Je to velká škoda nejenom pro ženy samotné, ale pro ekonomiku jako takovou protože eh, když zde máme i rozdílná povolání, které jedny povolání vykonají ženy, jiné muži, tak je to opravdu nedobré pro celou ekonomiku. Nesmíme zapomínat na to, že Itálie je v Evropě tou zemí, kde má, máme mnoho žen podnikatelek ale stále zde ještě máme genderovou diskriminaci, zejména v přístupu k práci, e, i v kolektivních smlouvách. Rovněž výběr povolání neustále je veden těmi starými genderovými stereotypy. Nedochází se k zrovnému zacházení v zaměstnání, rozhodně v plné míře. Máme zde tedy e, genderové faktory, kulturní faktory. To vše přispívá k tomu, že I stále existují důvody pro nerovnost a to, týká, to se týká jak horizontálního rozdělování, tak vertikálního rozdělování. Samozřejmě to má svůj dopad i na příspěvky žen do důchodového systému, na odměňování žen. Dále se nevyužívají schopnosti žen, které by ženy mohly nabídnout. Podíl žen na pracovní trhu je nejenom zásadní pro ekonomický rozvoj země a pro její konkurenceschopnost, ale rovněž pro demokratický růst naší země. Existují informační kampaně, které se snaží vnést osvětu, ukázat, jaké jsou dobré praktiky, jak by mohlo dojít k sociálnímu vyrovnání, jakým způsobem bychom mohli zajistit lepší rovnoprávnost. To jsou výzvy, které máme a tímto způsobem bychom také mohli přispět k tomu, abychom naše zemi modernizovali, abychom tam měli lepší genderový přístup a bylo by to k dobru právě nové generaci žen. S ohledem na současné společenské debaty, které se týkají reformy pracovního trhu, je důležité, aby byla uznána nutnost toho, že je důležité zlepšit pracovní podmínky pro ženy. A to nejenom v oblastech, kde ženy pracují pro rodinu. A dostávám se k závěru svého vystoupení. Co se týče důchodů, tam Itálie eh, dosáhla velkého pokroku, odvedli jsme velkou, obrovskou práci, ale i přesto musíme i nadále se společně snažit eh, zamezit tomu, aby rovnoprávnost žen eh, byla něco, čeho se dosahuje pomocí takto drastických opatření. Jde o to, abychom uznali ženu, uznali hodnotu ženy, abychom umožnili ženě, aby mohla svobodně volit své povolání a aby v tom povolání, které si zvolí, opravdu mohla uplatnit veškeré své schopnosti a nejenom je uplatňovat, ale i nadále rozvíjet. A není možné, aby žena kvůli tomu byla nucena vzdát se mateřství či dalších důležitých aspektů svého vlastního života. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já vím, že tři minuty to je opravdu svazující. Sám to znám, jsem také politik. Dobře to vím, ale poprosím vás přece jen, abyste se pokusili dodržet ten limit tří minut. Bylo by dobré, aby se ke slovu dostali všichni, kdo si to budou přát. Nyní dávám slovo paní Kristě Klaus z, Evrop- Klaus z Evropského parlamentu. Prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, dnešní eh, příspěvky. Dozvěděli jsme se mnoho eh, nového. Dozvěděli jsme se, že muži bez vysokoškolského vzdělání vydělávají více než ženy, bez, než ženy s vysokoškolským vzděláním. To je podle mě velmi politováníhodné. politováníhodné. Myslím si, že není není příliš pozitivní, že máme nerovnost na pracovním trhu. Měli bychom eh, také eh, podpořit veškeré eh, úsilí, když se ptáme na gender budgeting, nebo když se, když se bavíme o kvótách na ženy, tak to je takové, to se, to se točíme v kruhu, protože dostáváme se tam, odkud ta otázka vychází. Třetí věc je, že eh, jak je dnešní práce ohodnocena, jak je ohodnocena práce v domácnosti, tak to musí být společenské rozhodnutí, ke kterému musí dojít v Evropě. Myslím si, že eh, to je společenské eh, rozhodnutí i jednotlivých členských států. I komisař Láslo Andor se k tomu vyjádřil. Myslím si, že to je rozhodnutí, které, eh, člens, které je ve vlastním zájmu všech členských států. To, jak domácí služby, domácí práce a sociální, eh, sociální eh, oblast, to je ta oblast s největší nerovností mezi muži a ženami. V podstatě potřebujeme však v těchto oblastech přiměřené a správné eh, ohodnocení těchto eh, aktivit, které ženy vykonávají pro společnost. Eh, to, tu společnost to něco stojí, ta společnost to musí nějak ohodnotit. Myslím si, že všechny ženy, které chtějí být někdy matkami, přispívají tímto k příštím generacím. Děkuji. Děkuji a slovo dostává paní Selena Diego ze španělského senátu. Prosím. Děkuji mnohokrát. Přeji vám všem krásné dopoledne. Jsem velice ráda, že smím být dnes mezi vámi, pane předsedo. Chtěla bych eh, vám blahopřát. Poblahopřát, neboť já vím, že nemáme tolik času, abychom tady mohli hovořit o rovném zacházení. Já pocházím ze Španělska a v posledních 30 letech eh, ve Španělsku se pracovní trh velice změnil. Máme na pracovním trhu čím dál tím více žen, ženy mají také lepší přístup k vzdělávání. V naší zemi došlo opravdu k něčemu jako k explozivnímu nárůstu, ale pokud se podíváme na přesné údaje, tak zjišťujeme, že i navzdory tomu je před námi ještě velký kus práce. Eh, ženy ve Španělsku mají jednu velkou obavu, ta souhlasí samozřejmě s hospodářskou krizí protože hospodářská krize dopadá nejvíce na sektory, ve kterých ženy jsou činy. Já sama nemám pocit, že bych potřebovala nějakou speciální ochranu, protože jsem žena, ale dochází k velkému eh, velké míře propouštění právě u žen, dochází k tomu, že pracovní doby jsou uzavírány pouze na dobu omezenou eh, samozřejmě ženy nejsou žádným sektorem, ale přesto jsou postiženy nejvíce. Ženy jsou samozřejmě plnohodnotnými občany. Eh, OET, španělská odborová organizace, říká, že ve Španělsku by, měly, by musely ženy pracovat o 59 dní déle, aby získaly stejné peníze jako muži. 59 dní. To znamená, že je jasné, že ženy dostávají méně peněz za stejnou práci. Rovněž dostávají také nižší podporu v nezaměstnanosti, pokud eh, se stanou nezaměstnanými. A i budou pak to vede samozřejmě v tom, že ženy v budoucnu budou eh, dostávají potom, když odchází z aktivního pracovního trhu, mnohem nižší důchod. A jejich důchod je jednoznačně nižší než, než, než důchod mužů. Jeda, předřečnici, já si přesně nespomínám na její jméno. Zde hovořila o tom, že, že by se snad měli vyží, vyzývat muži, aby tolik nestudovali, či ženy, aby tolik nestudovali. Já si myslím, že to samozřejmě není ta správná cesta. Chci říct, že jsem hrdá na to, že španělská vláda přijala zákony, které se týkají rovnoprávnosti a rovněž přijala i odpovídající opatření na pracovní trhu v tomto směru. Přesto chci říci, že se obávám budoucnosti a že do krize jsme to právě my, ženy, na které se zapomíná. V mé zemi se velice často demonstruje, všichni lidé vycházejí do ulic a já se ptám, pokud by tyto demonstrace měly pouze jedno jediné heslo, tak si myslím, že by znělo eh, důstojná a stejná práce i pro ženy. A pokud by toto bylo zajištěno, tak si myslím, že by do ulic nevycházelo tolik žen a mužů. V tomto směru jsem tedy pesimistická, ale na druhou stranu jsem optimistická, protože my ženy nejsme slabé a půjdeme i nadále naší cestou. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tamás Kaudenady z Maďarského národního schromáždění. Prosím. Köszönöm szépen a szót, elnök úr Děkuji. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Chtěl bych vás a zejména ženy zde, kolegyně, srdečně přivítat. Pro mě je to velice krásnou příležitostí, že se dnes dostávám jako muž zde ke slovu. Chci říci, že v maďarském parlamentu má mě 9% žen, 9% poslankyň. Takže v Maďarsku máme velké problémy v oblasti rovnoprávnosti a rovného zacházení. E, v Maďarsku máme novou ústavu. V tomto textu se deklaruje, že ženy a muži jsou rovnoprávní a e, Maďarsko se snaží zajistit práva žen a mužů stejným způsobem a rovněž i práva lidí s postižením a tak dále každé písmeno, které se nachází v ústavě, se stane skutečností pouze v případě, když se legislativní orgány chopí práce a když v legislativních orgánech bude stejný počet žen a mužů. Máme segregaci vertikální i horizontální, jinak máme typická povolání pro muže, typické mužské profese a e, pak se máme mnoho funkcí a pozicí, které tradičně a typicky vykonávají muži. Ale pokud v parlamentech Evropy dominují stále muži a rozhodují, jakým způsobem vůbec potom můžeme zajistit, aby došlo ke změně. Francouzská kolegyně Agnes, které bych chtěla poblahopřát k tomu, že je matkou čtyř dětí, a rovněž bych ji chtěl poblahopřát k tomu, že eh, že vedle své práce ještě vykonává celou řadu dalších úkolů. Ona hovořila o tom, že by bylo třeba 40 až 50 let, abychom se zbavili všech rozdílů mezi muži a ženami. A v tom má jistě pravdu. V maďarské parlamentu jsme vedli diskuzi o rovnoprávnosti a o rovných příležitostech pro ženy a muže. A hlavním posledstvím, které zešlo z debaty, bylo toto. Je třeba radikální změny. Je třeba, abychom zanalizovali, co znamená přístup do Evropské unie, do Evropské unie východoevropských zemí v tomto ohledu. Polská kolegyně říkala, že pocházíme z obdobného regionu. Ano, to jistě ano. A vidíme, že naše společnosti se dostávají do obtížné situace, zejména a velmi často z ekonomického hlediska. Například v Maďarsku jsme ztratili velké množství pracovních míst hned po vstupu do Evropské unie. Maďarsko má 10 milionů obyvatel a krátce po vstupu do Evropské unie jsme ztratili milion pracovních míst. To je zátěž, kterou máme na svých bedrech. A my doma v Maďarsku nemůžeme říci, že by vstup Maďarska do Evropské unie znamenal pro situaci žen nějaký průlom, protože opravdu náš pracovní trh byl ve velice prekérní situaci. Vstup do Evropské unie nepřinesl žádný úspěch v této oblasti a také v řadě dalších oblastí úspěch nepřinesl. Nemůžeme říci, že by rozdíly mezi ženy, ženami a muži se snížil v zemích bývalého východního bloku. Ne, naopak, tyto rozdíly dokonce narostly a to proto, že e, konkurenční tlak ze západu se projevil velice silně právě i v této oblasti. Nechci zneužívat skutečnost, že 10%-kal alacsonyabbak, mint az európai ár. Že můj čas byl měřen trošku později, ale chci říci, a Martin Schulz to tady pronesl, že musíme se opravdu angažovaně zasazovat o to, aby se snížily rozdíly mezi muži a ženami. A on jako Němec eh, popsal, kde je ten rozdíl, je to více než 20%, v Maďarsku je to pouze 10%. V tomto ohledu je mnoho východoevropských zemí možná dál než eh, některé země západoevropské. Hlavním úkolem je přesvědčit muže, aby se muži stali partnery, aby pomáhali vybudovat nový systém v rámci kterého bychom odstranili tyto rozdíly. Důležité, aby byla cestovní mapa, abychom měli národní strategie. Pokud se budou muži spojovat proti ženám, tak samozřejmě nemůžeme očekávat žádné velké změny. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste se vzal slovo, jakožto muž. Pro mne je rovnost mužů a žen téma, které není ženskou otázkou. Ne. Rovnost mužů a žen je téma z oblasti demokracie a lidských práv, což znamená, že jistě muže i ženy se musí rovným dílem dělit o tu odpovědnost, abychom dostáhli ženého stavu v oblasti demokracie a lidských práv, základních práv. Eh, Máme tady ještě tři řečníky, kteří žádají o slovo, ale ne tolik druhému panelu, takže bych se chtěl zeptat paní Olešovské a paní eh, Popálu z Polska a Rumunska, zda jejich příspěvky se týkají tohoto panelu, nebo zda je můžeme převést do druhého panelu. Můžu se vás dotázat? Bude vám to stačit až v druhém panelu? Tam máme méně zapsaných řečníků. Pro obě z vás je to tak v pořádku? Ve, je to v pořádku, takže v tom případě ještě jednoho řečníka z řad eh, externích eh, účastníků. Dávám slovo paní Elien Hofner ze Švédska. Prosím, máte slovo. Eh, tak Děkuji. Já bych chtěla připomenout, že dnešní ženy jsou velmi vzdělané, přestože nejlépe placené práce jsou obsazené muži. Lze konstatovat, že eh, ženy často musí více časově stíhat své úkoly, protože musí zároveň ještě se věnovat mateřství a nezvládají tolik pracovat. Proto často ženy přecházejí z plného úvazku na částečný úvazek, aby měly kratší pracovní dobu. Ženy by měly mít právo a možnost rovného pracovního života. Myslím, že nestačí sledovat žen, platy žen. Nestačí jenom rozhodovat o tom, že ženy mají být rovně postaveny. E, ta rovnost musí existovat i v praxi. Ve společnosti, v práci, doma i eh, v mezilidských vztazích. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A na závěr paní Dana Kasaka z Lotyšského parlamentu. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za to, že jste uspořádali tuto akci, tuto diskusi. Ráda bych nastěnila situaci Lotežska. Podle eh, statistik Eurostatu v roce 2010 eh, činila odměna, že odměňování žen pouze 70 platu mužů. Rozdíl v odměňování se prohloubil oproti situaci před dvěma roky. V roce 2008, kdy u nás začala hospodářská krize, ze které se eh, zemi naštěstí podařilo se vymanit v uplynulých dvou letech, se řešila eh, otázka rozvoje hospodářství. Světové hospodářské fórum vypracovalo zprávu o situaci ekonomik a Lotyšsko je v této zprávě na 19. 19. místě. Když se podíváme na možnosti získat vzdělávání a rovněž na možnosti v oblasti zdravotní prevence, tak musíme říct, že v oblasti zdravotní prevence jsme na vedoucí pozici. Tam je ta situace opravdu velice dobrá. To je zde je tedy důležité zlepšit situaci, protože ze 130 států je Lotyšsko na 22. místě, Rovněž chci říct, že ženy v Lotyšsku eh, se nevěnují natolik podnikatelské činnosti jako třeba v jiných zemích. Eh, když se podíváme na ta konkrétní čísla, tak dvakrát více mužů jsou podnikatelé. Před šesti lety to bylo třikrát více mužů než žen, tedy zaznamenáváme v této otázce jistý pokrok. Další otázka, která je rovněž velice důležitá, je to, že e, problém stejná odměny za stejnou práci v Lotyšsku tak závažný není, protože ženy pracují spíše v sektoru služeb, muži pracují spíše e, v obchodním sektoru, jako podnikatelé či obchodníci. A chtěla bych zdůraznit, že ženy Eh, jsou nuceny sladit svůj profesní život s dalšími povinnostmi. Musí se starat o děti, pečovat o rodiny a ještě k legislativnímu rámci. Legislativní rámec to, abychom měli za stejnou práci stejnou obměnu, v naší zemi existuje. Vše je právně upraveno. Před rokem byl v této oblasti schválen ještě další zákon a tam se uvádí, že stát je povinen zajišťovat rodinám místa v mateřských školkách a to dětem od věku rok a půl. A nyní k politickému začlenění. V lotyšském parlamentu máme 21 poslankyň v Evropském parlamentu je to 46%, takže před námi ještě je úkol, abychom vylepšili naší situaci. A není ještě něco k problematice stejná obměna za stejnou práci. V Evropské unii je 27 členských států a Evropa má nástroje, aby vylepšila tuto situaci a zároveň podpořila blahobyt. Je třeba říci, že, jedna, že jsou státy, které například mají sedmkrát menší spolufinancování než jiné země a stala konkrétně je to spolufinancování v oblasti přímé platby v zemědělství. Lotyšsko získává pouze 30 průměrných plateb v Evropě a to je velice málo. Vidíme, že ženy jsou také méně mobilní. Často bydlí na venkově a svůj čas eh, tráví zejména v rodině. Pokud nebudeme rozvíjet venkovský prostor, tak to znamená chudoba pro ženy, protože ženy mají na venkově menší možnosti, jak pracovat. Proto jsou přímé platby v zemědělství pro nás obzvláště důležité a je třeba, aby došlo k vyrovnání přímých plateb. Eh, finanční výhled do roku 2020 plánuje zlepšení v oblasti přímých plateb pouze ve výši 54% a já tedy eh, požaduji stejnou práci za stejnou odměnu a požaduji, aby se to týkalo opravdu všech oblastí. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaše vystoupení a nyní poprosím naše panelistky, kdo vystoupí jako první. V opačném pořadí možná tentokrát. Děkuji mnohokrát za některá velmi zajímavá slova. Myslím, že jsme přijali určitá politická rozhodnutí a také některé politické závazky, která se nepromítnou, které se nepromítnou do reality, pokud nezačneme důsledně vyvozovat důsledky z těchto věcí. Je velmi důležité, abychom tak činili, aby tedy vznikla příslušná že tady existuje příslušná legislativa, máme příslušné podporné programy a musíme se postarat o to, aby nástroje, které rozvíjíme dále, jako je genderový mainstreaming a podobně, aby byly skutečně aplikovány eh, a aby nebyly nadměrně byrokratické, aby nám pomohly přetransformovat společnost do kýženého stavu. Eh, další věc, kterou chci říct, je, pokud chceme zlepšit eh, pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání žen, řada kroků, opatření, které třeba provést, přinese zlepšení podmínek pro muže i ženy eh, a zranitelných skupin eh, obyvatel. Někdy samozřejmě to zaměření je genderové, ale řada těch opatření přinese prospěch i dalším skupinám a ne vždy je to příliš nákladné. Eh, některé nástroje pro zlepšení kvality v oblasti zaměstnávání není nějak nákladný, kde pouze o lepší klima ve společnosti, o podpůrnější přístup o leadership. Nejde vždy o peníze, takže jsou to věci, které lze podnikat i v časech krize a které skutečně pomohou změnit situaci k lepšímu. Další věc, ten globální eh, model pro Evropu. Hodně se eh, diskutovalo s tou Steglicovou komisí a s jejími výstupy o tom, jak měřit HDP, eh, o tom, zda máme správné indikátory, o které bychom mohli opřít určitá opatření. Myslím, že to je diskuse, ve které musíme Eh, myslíme, musíme pokračovat, rozvoj indikátorů, eh, různé typy péče, kvalita eh, života, to jsou také důležité aspekty. Musíme tedy disponovat indikátory, které nám pomohou posuzovat a poměřovat, do jaké míry se nám daří dosahovat cílů, kterých, kterých jsme se stan, které jsme se stanovili. A konečně myslím, že Evropa byla lídrem v té debatě o genderové rovnosti Evropa eh, rozvinula některé důležité nástroje. Dnes je důležité, že se stále více diskutuje o problematice eh, genderové diskriminace žen. Je třeba vědět také, co se děje, jaká je situace žen v jiných částech světa. Myslím, že tedy eh, Evropa má model, který může prosazovat i jinde ve světě. Otázka toho vědět, co se děje již v té době, kdy to probíhá, je klíčové. nyní v době hospodářské restrukturalizace, eh, která probíhá tak rychle. Eh, měli jsme, slyšeli jsme příklady ve vašich eh, vystoupeních, příklady jak zlepšení situace, tak toho, že se postavení žen zhoršilo v rámci restrukturalizace hospodářství. Já jsem nadcházející předsedkyní pro mezinárodní, mezinárodního združení feministických eh, ekonomek. Eh, pořádáme v létě konferenci a tento rok proběhne v Barceloně ve Španělsku na Barcelonské univerzitě koncem června, což je velmi vhodné umístění. Budou projednávané otázky jako genderové rozpočtování, otázka neplacené a placené práce a také hospodářských důsledků eh, vývoje v severní Africe, a na Blízkém a Středním východě. Všem těmto tématům se budou eh, věnovat eh, ženy expertky na ekonomiku či ekonomii. Myslím si, že co také velmi důležité je, že nestačí eh, ocenit práci žen, protože nekoupíte si jídlo, nezaplatíte fakturu za elektřinu eh, tím, že si někdo cení vaší práce, potřebujete finanční hodnocení. A, a toto propojení mezi hodnocením práce, oceněním práce a finanční odměnou je podle mě klíčové. Já doufám, že eh, i dnes, později v té diskusi a i eh, při dalších příležitostech budeme řešit tyto klíčové, byť složité otázky. Um, uh, Děkuji za zajímavou diskuzi a uh, zajímavé otázky, které jsme tu slyšeli z pléna. Já bych ráda začala tam, kde Agneta skončila. Pokud jde o uh, ocenění a peníze, to spolu úzce souvisí a to jsem ve svém projevu neřekla, ale 75 Eh, špatně placených zaměstnanců v Evropě jsou ženy. Takže před námi stojí eh, jeden úkol. Ale chtěla bych se ještě vyjádřit k dalším věcem. Myslím si, že je neustále eh, že zvláštní, já velice ráda diskutuji o kvotách, ale dnes tady nebudu. Já jsem ze země, kde máme kvóty eh, už čtyři roky v politice a nebylo eh, lehké eh, nastavit ten systém, vybudovat ho. To nejdůležitější na kvotách je to, že to není cíl, ale nástroj. Teď se ptáme, dosáhli jsme už pomocí kvót toho, čeho jsme chtěli, můžeme už ten nástroj odstranit? Ne, e, zatím ne, protože je velice, těž, velice jednoduché upadnout zpátky. Jak řekla zastupkyně ze Španělska, tak e, myslím si, že je pravda, že e, na té, v této krizi se na ženy často zapomíná a naším úkolem je zviditelnit jejich problémy, dát najevo, že je chápeme jako součást, součást krize a že jak muži, tak ženy jsou postihováni krizí, ale eh, každé, každý jinak. Eh, Nespotřebuji ještě eh, mnoho času, ale ještě bych chtěla upozornit na něco, co, norský, co řekl norský premiér. Ten řekl, nejdůležitějším eh, prvkem norské konkurenceschopnosti není ropa, ale práce žen. Protože asi 70 eh, norských žen pracuje. Bohužel mnoho z nich pracuje na částečný úvazek, takže je před námi ještě dlouhá cesta, než budeme moci říct, že jsme dosáhli cíle. Chci ale také říct, že když máme dobrý sociální systém, ve kterém se investuje eh, do žen a tedy tím pádem do celé společnosti, tak snad nebudu příliš arrogantní, když řeknu, že v, nors, v, v severských zemích eh, to, to má ještě jeden eh, následek. Velice vysokou porodnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. E, ještě jednou e, poděkuji dnešním panelistkám za velice zajímavé příspěvky e, k této konferenci. Přesuneme se nyní k druhému panelu. Ještě jednou mnohokrát děkuji za příspěvky. Druhá část dnešní schůze se, se věnuje sdílení zkušeností s odstraňováním rozdílů v odměňování mužů a žen. A děkuji všem zástupcům národních parlamentů, kteří eh, vystoupí se svou prezentací. A po prvním kole eh, projevu bude eh, možnost vznášet další příspěvky o praxích a zkušenostech z jednotlivých zemí takže abychom neplitvali časem, posuneme se dál a nejdříve dám slovo paní eh, Aleně Gajduškové, místo předsedkyni Senátu České republiky. Máte pět minut. Prosím, máte slovo. Thank you. Thank you very much. Pane eh, řídící, vážené dámy, pánové, kolegyně a kolegové Velmi děkuji za přípravu dnešního setkání, jehož téma je zvláště u nás v České republice velmi aktuální. Je mi velkou ctí před vámi vystoupit, i když v České republice v oblasti platové rovnosti jsme spíš odstrašujícím příkladem. Patříme k zemím s nejvyšším rozdílem v platech žen a mužů. Tento rozdíl činí téměř 26 tedy o 8 procentních bodů více, než je průměr Evropské unie. Musím konstatovat, a je to replika na kolegu tady z Maďarska, že tento eh, rozdíl vzrostl výrazně za pravicových vlád. Ne po vstupu České republiky do Evropské unie, ale v důsledku neoliberálních konceptů. Diskriminace žen je u nás v lepším případě vnímána jako morálně právní záležitost v tom horším jako právo zaměstnavatele. obávám se také že opatření které vláda připravuje pod hlavičkou sladění rodinného a pracovního života jako jsou zkrácené úvazky a jiné formy pracovněprávních vztahů bez skutečně rovných šancí rozdíly mezi příjmy žen a mužů ještě prohloubí. o platových rozdílech dle pohlaví se ale začíná diskutovat v této chvíli v médiích tuto debatu však eh, dominují neziskové organizace či zástupkyně a eh, zástupci akademické obce. Bohužel nikoliv široká veřejnost nebo politická reprezentace. V českém neoliberálním prostoru můžeme být úspěšní pouze s ekonomickými argumenty. Finanční aspekt je v této chvíli jediným impulzem pro změnu První argumentační linii bych tedy nazvala výhody nediskriminačního pracovního prostředí pro zaměstnavatele. Tím, že jednotliví zaměstnavatelé nastaví nediskriminační pracovní prostředí, mohou oproti svým konkurentům získat komparativní výhodu na trhu práce a přilákat tak nejvíce kvalifikované pracovní síly. V dnešní době již existují mnohé výzkumy, které dokládají, že společnosti, které prosazují rovné příležitosti, mají daleko motivovanější zaměstnance, spokojenější klienty, vyšší produktivitu a také lepší image značky. Druhá argumentační linie tu již byla několikrát zmíněna a osobně bych ji nazvala výhody nediskriminačního pracovního prostředí pro společnost jako celek. Opět bych poukázala na tvrdá data, která prokazují, že odstranění rozdílu mezi platy žen a mužů zvyšuje spotřebu obyvatelstva i produktivitu práce, řeší do určité míry problémy se strukturální chudobou žen, jak v produktivním, tak v důchodovém věku, ale také pomáhá ozdravit díky vyšším odvodům z příjmu žen veřejné, tedy především sociální a zdravotní systémy. Přiznávám, že nevím, zda je dobrou zprávou, že klíčoví aktéři soukromého sektoru v České republice přišli na to, že rovné příležitosti nejsou jen záležitostí dodržování lidských práv a sociálním projektem, ale že jde také o biznis. Nicméně je to v této situaci pro nás asi jediná cesta, jak se postupně i přes nepříznivé politické klima v této oblasti dostat na zlepšení situace. Mluvíme-li o problematice gender pay gap, nesmíme opomenout zmínit ještě další dvě dimenze diskriminace žen na trhu práce. Jedná se o slaďování rodinného a profesního života a přetrvávající genderové stereotypy o roli žen a mužů ve společnosti. Všechny tyto tři dimenze spolu souvisí a vzájemně se podmiňují. O tom už zde také byla řeč. Chceme tedy odstranit nerovné platy, musíme zároveň bojovat i proti zbylým dvěma diskriminacím. V České republice máme přijat antidiskriminační zákon odpovídající evropské směrnici bohužel praxe, tak jak jsem o tom hovořila, vypadá jinak. Ale troufnu si říct, že našim v uvozovkách mladým perspektivním politikům vždycky říkám, že by se měli hodně snažit, aby nastavili pravidla, která by diskriminaci méně zastoupeného pohlaví odstraňovala. I v České republice se ženy postupně vypracovávají a získávají stále lepší pozice. Jsem přesvědčena o tom, že to budou dřív nebo později muži, které bude potřeba chránit antidiskriminačními opatřeními, abychom společnost nedostali do opačného extrému. Kvalitní a trvale udržitelný rozvoj společnosti můžeme dosáhnout pouze když dokážeme mobilizovat celý potenciál společnosti. A norský příklad je toho eh, nádherným příkladem. Když všichni budou mít možnost uplatnit svůj talent ve vzájemné spolupráci a harmonii, jak by to mezi muži a ženami mělo být. Děkuji tedy za tu příležitost k tomu alespoň trošičku přispět na dnešní konferenci a podílet se na hledání cesty ke skutečné rovnosti. A závěrem bych chtěla ještě poděkovat Evropskému parlamentu, zvláště předsedovi Martinu Šulcovi za to, že se staví do čela tohoto procesu. Děkuji a přeji vám všem úspěch. Děkuji. Přesuneme se nyní k dalšímu řečníkovi. Dávám slovo paní Tarině Bianchi eh, z italského senátu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tuto skvělou příležitost, kterou nám dnes nabízíte. Pro, protože italský parlament a zejména senát se aktivně zapojuje na těchto politik, otázkách, eh, ke kterým dávají podnět Evropské instituce a rovněž meziparlamentní spolupráce. Já děkuji panu předsedovi nejenom v jeho roli předsedy, ale eh, také eh, v jeho roli muže. Já jsem přesvědčena o tom, že něco dosáhnout v této problematice můžeme pouze společně, společně s muži. Jsem si jistá, že to bude v Evropě rozhodujícím faktorem pro to, aby se tato situace změnila. Stejně tak jako v mnoha jiných evropských zemích v Itálii máme také tu situaci, že navzdory skutečnosti, že existují národní právní předpisy v oblasti rovnoprávnosti, navzdory tomu i nadále zaznamenáváme velké rozdíly v odměňování mužů a žen. Tento genderový pay gap vidíme v Itálii všude, stejně tak v ostatních zemích. Máme přímou diskriminaci, ženy vydělávají méně než muži, i když vykonávají stejnou práci a rovněž nedostatečné odhodnocení prací, které jsou rovnoprávné nebo rovnocené s jinými typy práce, které vychovávají muži. Je to tedy celá řada spolusouvisejících faktorů. Prochází zde jakási dělící čára pracovním trhem. Znamená to opravdu, že nadále ženy a muži vykonávají různé typy práce a že ty práce, které vykonávají ženy, jsou podhodnoceny. Ono to začíná již na škole ve volbě předmětů, pak to samozřejmě začíná na pracovním trhu se to pokračuje dál, ženy si volí jiné zaměstnání, dál ženy jsou, nesou hlavní odpovědnost za péči o rodinu a domácnost toto i nadále není rovným způsobem rozděleno mezi muže a ženy, tedy úkoly v domácnosti. Je to tedy řada dělících faktorů, řada koeficientů, které mají negativní dopady na odměňování žen. Ženy i nadále jsou ty, které počují o děti v rámci rodiny. V Itálii tedy můžeme říci, že naše země je daleko vzdálena tomu, být dobrým příkladem, co se týče zaměstnanosti žen. Například nezaměstnanost žen je mnohem vyšší než nezaměstnanost mužů. Ženy často pracují pouze na částečný úvazek, bylo to i řečeno před řečnicí, jaké to má dopady. A navíc ženy často vykonávají netypické práce a je pro ně velice obtížné sladit profesní a rodinný život. To vše vede k tomu, že zaměstnanost žen klesá zejména když ženy pečují o velmi malé děti. Eh, ženy se soustředují zejména v sektorech, kde je odměna velice nízká, A vidíme také celé jasně, že ve vyšších a vedoucích pozicích eh, jsou ženy nedostatečně zastoupeny. Typické je, a mnohokrát to již zde bylo řečeno, že Většina žen získává podporu státu, že tedy nedokáže sama se dostat na pracovní trh. Máme zde různé údaje, například k dispozici jsou údaje z roku 2010, které zveřejnil Eurostat. A tady se srovnává Evropa 27 členských států a je tam velice jasné, že v této Evropě ženy vydělávají mnohem méně než muži. U nás je ten rozdíl ve výši 17 Itálie má tedy 5,5%, co se týče zaměstnanosti, Švédsko 18% femminile eh, globale al mercato del lavoro, quindi si, mh, con una quota molto bassa di v Itálii eh, celkem na pracovním trhu je to jeden z příkladů toho, že, že ta Mezera mezi ženami a muži je poměrně malá. Italští zákonodárci se snažili v posledních letech změnit situaci a podnikli poměrně značné množství kroků eh, k tomu, aby dosáhli větší rovnosti mezi pohlavími. Byly proskoumány různé cesty parlamentními iniciativami, eh, například iniciativou Itálie 2020, kterou eh, přinesla kterou přinesl pracovní výbor italského parlamentu tento akční plán 2020 se také bude snažit zabývat eh, rovnými příležitostmi, pokud jde o eh, pracovní trh. Směrnice 2006 54 byla eh, implementována v Itálii v některých článcích legislativního dekretu z roku 2010, které říkají, že eh, rovnost mezi muži a ženami je eh, povinností, definuje eh, různé typy diskriminace na pracovišti, například různý plat za stejnou práci je e, ilegální a e, všechny druhy diskriminace e, jsou postaveny mimo zákon. Takže právní ochrana, právní záruky tu jsou a jsou stanoveny i sankce za porušení diskriminačních zákonů. Kolektivní pracovní smlouvy se mohou explicitně pokoušet zastavit veškeré typy diskriminace a e, stanovují e, jakési e, jakési standardy rovnosti na lokálních i regionálních i celostátních úrovních. Pracovní trh je velice důležitý a proto lidé, kteří podporují ženy v domácnosti, jsou naším hlavním požadavkem. Eh, charta pro rovné příležitosti a eh, rovnost v práci byla v Itálii eh, založena 5. října 2009 a mohou k ní dobrovolně přistupovat různé společnosti, všechny firmy k ní mohou přistoupit a stát se její součástí. Omlouvám se, myslela jsem, že mám trošku víc času. Nicméně děkuji vám, pane předsedo, za upozornění. Eh, omlouvám se, chtěla jsem eh, tady mluvit konkrétně o novém návrhu zákona, o kterém se eh, debatuje posledních 12 měsíců v Itálii. Tento zákon se týká společností kotovaných na burze které nyní v Itálii mají povinnost do roku 2015 zvýšit eh, počet zaměstnaných žen o 30 do roku 2015 a o 40 do roku 2020. Tento návrh zákona eh, podporují eh, obě politická křídla v Itálii, takže bude brzo schválen. Eh, na závěr ještě zopakuji to, co už tu zaznělo. Citovali jste tu Virginii Woolfovou a v dnešní Evropě otázka ekonomické nezávislosti žen je také velmi důležitá. Jak řekli předchozí eh, řečnice, budoucí organizace společnosti v Evropě eh, pokud je zásadní, pokud chceme eh, vážně uvažovat o dosažení rovnosti mezi pohlavími, což samozřejmě chceme. A ekonomická nezávislost je podstatnou součástí, ale zároveň organizace společnosti je důležitým faktorem pro budoucnost. Děkuji. Děkuji. Přesuneme se nyní k dalšímu řečníkovi, což je paní Teresa Anžíňu z Výboru pro ústavní záležitosti eh, portugalského parlamentu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté. Chci říct, že je pro mě čestí a radostí být zde mezi vámi. Já jsem velice doufám, že tedy budeme mít pozitivní výsledek naší konferenci sociální demence nerovnosti se Z genderové perspektivy je rovnost mezi e, ženami a muži e, vlastně e, přehodnocení rolí, které jsou přiděleny ženám a mužům. Cílem Cílem není eh, popírat rozdíly mezi pohlavími, ale eliminovat všechny nesymetričnosti, které plynou z těch sociálně a biologicky eh, definovaných rolí. Eh, gender je sociální konstrukt, který je nestabilní, neustále redefinovaný z různých perspektiv. Není to nic pevného, konečného a předznamenaného přírodou. Princip eh, stejného platu za stejnou práci je třeba chápat v tomto rámci. Rozdíly v platech mezi ženami a muži jsou i nadále jedny z nejtrvalejších forem nerovnosti. Ten princip se potýká se stereotypem, že ženy eh, nejen jsou placeny hůře v naprosto stejné práci než muži, ale také, že ženy typicky vykonávají jiné povolání než muži, kde odměny jsou obecně nižší. Dnes eh, už je jisté, že ty historické sociální partnery eh, utvořili eh, různé pracovní trendy na úkor žen. Rovnost žen a mužů je fundamentálním principem portugalské ústavy a úkolem portugalského státu je tuto rovnost prosazovat efektivně a prostřednictvím správné veřejné politiky. Eliminace eh, všech forem diskriminace žen a podzastoupení žen je velice důležitá, aby mohla být v Portugalsku kvalitní demokracie. Eh, portugalské ženy mají v podstatě celkem příjemnou pozici, jak z právního, tak ústavního hlediska. Podle sociologických dat ženská zaměstnanost je neobyčejně vysoká. Většina studentů na univerzitě jsou ženy a patří k těm nejúspěšnějším. Také vědecké a technické profese jsou často obsazovány ženami. Nicméně jiná sociologická data jakoby líčila jinou zemi. Ženské platy jsou obecně nižší než mužské. Úkoly v domácnosti nejsou sdíleny mezi muži a ženami a nadále se pokládají za ženské. Veřejná sféra eh, je ovládána politickými stranami, kde je nízké zastoupení žen, což je kontrast proti přítomnosti žen na eh, pracovním trhu. Neboli jinými slovy, existuje to rozpor mezi teorií zákona a eh, praxí v Portugalsku. Ústavní a právní systém usiluje o určitou normativitu Nicméně tato právní normativita e, spolu existuje se sociální normativitou, kterou ženy často přijímají. A e, hlavní hodnotou této sociální normativity je stále závislost což e, ostře kontrastuje s ideály emancipace. Jeden, jedno vysvětlení tohoto rozporu se dá najít ve slabosti nezávislých sociálních hnutí což eh, je patrno na problemati- někdejší problematice všeobecného volebního práva. Celkem se zdá, že eh, nejzásadnějším problémem v Portugalsku je mezera mezi legislativou a její praktickou implementací což vede k nekoherentnosti mezi právním systémem, politickým systémem a e, sociálním systémem. To je krásně vidět na velkém zastoupení žen v určitém malém e, procentu e, oboru. Je tedy velmi důležité zajistit efektivní implementaci zákona, zejména posílením nebo přeorganizováním existující rovnosti přeorganizováním eh, orgánů, které mají na starost otázky rovnosti. Vzhledem k důležitosti informací eh, je, není nikdy, eh, nemůže být nikdy dost zdůrazněno, že je potřeba sbírat data, je potřeba provádět statistiky na základě různých genderových indikátorů. Zároveň je důležité stimulovat organizace občanské společnosti ve spolupráci s veřejností, eh, soudními úřady a zejména s politickou mocí. Eh, problém 19. Eh, program 19. ústavní vlády definoval větší odpovědnost států v dosahování a prosazování politiky genderové rovnosti v celé společnosti E, nejen z hlediska právní a společenské spravedlnosti, ale také jakožto podmínku k dosažování cílů udržitelného růstu, pracovních míst a solidarity. E, dosahujeme jasných pokroků v zapracovávání e, rovnosti do zákona, a bylo podniknuto mnoho kroků k dosažení efektivní rovnosti mezi muži a ženami. V Portugalsku jsme dosáhli rovnější situace v politickém zastoupení mužů a žen. To ale e, neznamená, e, že to tež se dá říct i o ekonomickém rozhodování, kde je přítomnost žen značně malá. Aby portugalská vláda změnila tuto situaci, schválila minulý týden rezoluci, která požaduje od, soukrom, od, veřejných, e, od společností ve veřejném sektoru, aby, aby zajistila rovné zastoupení mužů a žen v představenstvu. Totéž eh, se nyní žádá od soukromých firm. A vláda bude provádět hodnocení každých šest měsíců. Eh, už budu končit. Portugalský parlament eh, má důležitou roli v monitorování těchto politik, zejména prostřednictvím podvýboru pro rovnost. Nejen jim, má také důležitou legislativní roli a tu roli, že musí organizovat debaty, stejně jako v minulosti a bude v tom pokračovat i v budoucnosti. Na konci bych chtěla říct, že eh, žijeme v těžkých časech, kdy zejména ženy jsou postihovány eh, krizí. Pociťujeme eh, negativní následky tohoto pro prosazování rovnosti. Rozpočtová omezení, nezaměstnanost a nestálost pracovních míst dostává ženy do zranitelnější situace než muže. My musíme bez pochyby zajistit, aby situace nevedla k zhoršení pozice žen na pracovním trhu. Sice už bylo mnoho vykonáno, ale ještě zbývá mnoho vykonat. Je to naše společná odpovědnost. Nebylo to lehké v minulosti a nebude to lehké ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. S těmito slovy bych skončila a poděkovala vám za pozornost. Uh, now... Děkuji. Máme tu nyní uh, příspěvek Eh, ze, máme tu příspěvky ze tří různých eh, parlamentů. Jsem za ně velmi vděčný a nyní se přesouváme k, list, k seznamu řečníků a ještě předtím bych eh, chtěl říct, že čekáme na paní komisařku Redingovou, až dorazí. Ta má půlhodinové časové okno v našem programu, takže jakmile přijde, dám jí slovo a pak se jí budete moci ptát, než nás zase opustí. Teď tedy předám slovo paní Aleše Olišovské z polského parlamentu. A prosím ji, aby se držela tématu a e, vymezeného času. Vidím, že paní Vivian Redingu, že tady nicméně, teď máte slovo na tři minuty. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové. Žena, která je úspěšná v soukromé oblasti, pak ráda se zapojuje i do práce zastupitelských orgánů ve svém regionu a ráda se zapojuje do rozhodnutí, které se týkají politiky zaměstnanosti. Takováto žena je lojální a je velice starostlivá a pečlivá a snaží se získat dlouhodobé pracovní místo. Ženy, které jsou již například manažerkami ve svých podnicích, jsou často vedeny muži. A u podniků, které vedou muži, často dochází k jistým problémům. 45 žen v Polsku je nezaměstnaných. Máme odpovídající legislativní předpisy, ale přesto máme problémy v oblasti mateřské dovolené, zejména v soukromém sektoru. Základní práce, zákonník práce předepisuje lecos, ale dochází tam k porušení lidských práv. Například ženy, které se vrací do práce z mateřské dovolené, často dostávají jiné pracovní místo, než měly původně, které je hůře placené rozdíly, které potom eh, vznikají pro ženu z toho, protože porodila dítě a byla na mateřské dovolené, i když ta dovolená třeba byla velice krátká, takovéto rozdíly jsou nespravedlivé. Já jsem toho mění, že aby ženy měly rovné příležitosti, není možné, aby byly neustále ve hodněné pozici, například i eh, v otázce udělování úvěru. Ženy mají mnohem menší šanci na získání úvěru, když vychovávají děti. I tady je nevýhoda. A ženy potom mají pocit, že i z morálního hlediska jsou na tom, jsou na tom hůře, že jejich postavení je horší vůči instituci, která úvěry poskytuje. Co je možné zde učinit? E, co učinit pro ženy, které bohužel e, musí vychovávat děti bez partnera, pro matky samoživitelky. Tady je třeba něco učinit, aby i oni měli přístup k úvěru. Mně jasné, že jejich finanční možnosti jsou omezené, zejména s ohledem na možnosti mužů. Ale i zde je důležité, aby na tomto poli panovalo více emancipace právě dnes v období krize, kdy každý pociťuje krizi i ve své vlastní peněžence. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Dávám slovo paní Popa Meareka z rumunského senátu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyni, milí, milí, milí kolegové, já děkuji všem a blahopřeji všem ženám k jejich dnešnímu svátku. Jakožto místo předsedkyně výboru pro rovnoprávnost žen a mužů, bych chtěla hovořit o, tedy nejenom o rovnoprávnosti, ale také o kvalitě. Výchova je v této věci zásadní, protože zde vytváříme mentalitu, mentalitu osob. Když já jsem studovala, já jsem studovala matematiku, tak nás bylo pouze, byli jsme pouze tři ženy v ročníku. A nyní je to více než 50% žen, které studují vědecké a technické obory. Tedy mentalita se mění. Rozdíly v eh, platové vyplývají ze skutečnosti, že vedoucí a řídící funkce zastávají zejména muži. A to jsou tedy pracovní místa, které jsou mnohem lépe placená. Eh, prostě existují povolání, které jsou typicky mužská a pak existují profese, které jsou pouze typicky ženské. V současné době v našem parlamentu máme ženu předsedkyně parlamentu a také eh, eh, nejvyšší státní zástupkyně je rovněž ženou. Doufáme, že i budoucí prezident, předseda Evropského parlamentu, bude rovněž žena. Ovšem dobře víme, že mezi teorií a frakcí je velice často velká, velký rozdíl. Potřebujeme jak evropské politiky, tak národní politiky v této záležitosti, aby se nám podařilo překonat tento velký rozdíl v odměňování žen a mužů. Důležitá je výchova, protože tak, jak vzděláváme naše mladé, tak je připravujeme pro Evropu. A dobře víme, že e, v oblasti vzděláváme máme již společné rámce na celoevropské úrovni. A nyní se chci zmínit o finančním výhledu 2014 a 2020. Zde by měly být jako priority programy pro mladé lidi, abychom opravdu vzdělávali a vychovávali mladé lidi a změnili jejich mentalitu. Například obchod s lidmi. Ten narůstá v Evropě. Proto je důležité změnit mentalitu, změnit způsob myšlení pomocí vzdělávání a odpovídajících programů. Jsem ráda, že mohu vystoupit a proto chci říci, že existují přírady dobrých praktik. Například v Rumunsku jsme měli platové rozdíly mezi ženy a mužami ve výši 21% a v posledních letech to bylo 29%. V Senátu byla přijata iniciativa pro rovnoprávnost v oblasti odměňování, tak abychom zlepšili podmínky v oblasti odměňování pro ženy a muži. Rovněž Senát zahájil kampaň, která se týká rovných příležitostí pro ženy, zejména ve venkovských oblastech. Také to, aby ženy více eh, byly činné jako podnikatelky. Takže pomocí všech těchto politik a iniciativ se, se snažíme měnit mentalitu lidí. A to jak ve městech, tak ve velkovských oblastech. v Rumunsku po posledních volbách máme pouze velice malé množství žen poslankyň. Mentality, které tedy existují v zemi, nebo mentalita převládající je velice důležitá. Takže ani ženy kolikrát nevolí jako svého zástupce ženu. Často dostávají hlasy při volbách muži. I zde je třeba něco změnit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Myslím, Ano, dovolte, abych vám představil naše další řečnici. Přistupujeme k třetímu bloku našeho jednání, kde se dozvíme něco o krocích, které podniká EU, aby podpořila boj proti nerovnému odměňování. A je mým nesmírným potěšením přivítat mezi námi paní Vivian Redingovou, místo předsedkyně Evropské komise, zodpovědnou za oblast spravedlnosti základních práv a občanství. Jste-li připravená, dám vám bez dalších odkladů slovo. I'm always ready when you are. Já jsem vždy připravená, když se na mne obrátíte, pane předsedo. Dámy a pánové, velmi mne těší, jak velký počet vás dnes dorazil. To ukazuje, že parlament velmi dobře zvolil témata pro dnešní diskusy Vidím, že mezi vámi mnoho mužů i žen. Nej, nejčerstvější čísla, jak víte, o roz, rozdílech v odměňování poukazuje na to, že není evropský průměr 16,4 To představuje pokles oproti předchozímu roku, kdy to číslo bylo 17 ale myslím, že ani ale že z toho tempa poklesu nikdo nadšen není. Zdá se, že i lepší začlenění žen ehm, v této oblasti je pokrok velmi pomalý, stejně tak v oblasti antidiskriminace. Pokud se zanalizujeme rozdíl v odměňování, shledáme, že všechny členské státy, eh, všech členských států se to týká. I když panují velké rozdíly mezi členskými zeměmi a někdy by nás ta čísla mohla vést k chybnému úsudku protože jsou takové členské státy, kde je rozdíl v odměňování mezi muži a ženami velmi malý. Není to však dáno tím, že by ten rozdíl neexistoval, ale prostě tím, že pouze velmi málo žen pracuje v těchto členských státech a většina z nich pracuje na vysokých postech, kde je rozdíl v odměňování menší. Co všem zjišťujeme navzdory těm rozdílným číslům, je, že skutečnost je taková, že ten problém se týká všech evropských ekonomik bez ohledu na daný model trhu práce v dané zemi. To je také velmi zajímavé zjištění. Od té doby, co započala krize, čteme, že krize má výrazněji negativní dopad na muže na trhu práce. To může být pravda, nicméně Eh, protože ženy jsou od začátku ve stížené pozici, eh, i nadále eh, celkově jsou na tom mnohem hůře než muži. A to jak pokud je o vstup na trh práce, tak o setrvávání na trhu práce po dobu celé kariéry. Údaje z roku 2010 svědčí opět o 12% rozdílu v odměňování ve prospěch mužů. 70% je zaměstnanost mužů a 60% je zaměstnanost žen. Ty rozdíly mezi pohlavími jsou ještě vyšší, pokud jde o e, míru práce na částečný úvazek. Samozřejmě víme, že e, částečně rozdíl je dán tím, že více žen e, zastává částečné úvazky, 8% mužů place na, čest, na čas, částečný úvazek, 31% žen. To samozřejmě má také vliv na eh, údaje za rozdíl v odměňování. Jedna věc, kterou již dlouho opakuji, a řekla jsem to také jasně ministrům práce a sociálních věcí, v Evropě, ve strategii Evropa 2020 máme stanovenou 70%, 75% zaměstnanost jako cíl. Tohoto cíle nikdy nedosáhneme, pokud se eh, na trh práce nedostanou ženy. Samotní muži nám prostě nedosáhnou tohoto cíle. Potřebujeme také ženy, aby působily navíc na všech úrovních, včetně těch nejvyšších. Jinak nenaplníme životem strategii EU 2020. Také víme, že ženy mývají vyšší kvalifikaci než muži a to platí stále větší měrou. Možná jste slyšeli, nyní v celé té diskusi kolem kvóty, kolem kvót, já jsem vždy udávala číslo takové, že 60 absolventů ve jsou ženy. To znamená, že talent žen Ženský talent je pro nás velmi cený a muži jsou stále gentlemani, jak vidíte. Budu pokračovat. Jak jste již patrně slyšeli v diskusi ohledně kvót, číslo, které jsem vždy nastolovala, bylo to, že 60 absolventů vysokých škol jsou ženy. To znamená, že ženy jsou talentované, ale jejich talent se nepromítá do toho, že by nacházeli uplatnění ve vyšších pozicích a že by měli lepší pracovní podmínky, nebo že by se zlepšily jejich pracovní podmínky spíše. Takže v našich statistikách je eh, mnoho věcí chybně kvalita a talent, míra kvality a talentu neodpovídá skutečnosti na trhu práce. Pokud se podíváme na to, odkud se berou rozdíly, naštěstí shledáváme, že naše legislativní činnost přinesla své plody, protože, víte, znáte směrnici z roku 2006, která řeší přímou diskriminaci, to znamená rovná odměna za stejnou práci, zaznamenáváme stále méně případů přímé diskriminace v důsledku právě efektivního fungování naší legislativy. Proč tedy stále přetrvává tak obrovský rozdíl v odměňování žen a mužů po celé EU? Je tomu, pro, je tomu tak proto, že tento rozdíl stahá daleko eh, za eh, samotnou problematiku rovné odměny za stejnou práci. Princip rovné odměny za stejnou práci platí od roku 1957. Také byla přijata směrnice, která je naděna v členských státech. V roce 2013 předložím analýzu fungování této směrnice v praxi, ale mohu vám již nyní říci, že se zdá, že Eh, skutečně tato směrnice přinesla své plody. Takže problém není v legislativě nebo v neefektivním provádění legislativy, že nám rozdíl v obměňování stále přetrvává. Tento problém má totiž více do příčin. Eh, například eh, ta, které jsem již zmiňovala, vysoká, vysoký počet práce na částečný úvazek, E, u žen, to, že ženy se daleko více vybírají rodičovskou dovolenou než muži. Dále systematické podhodnocování nebo nedostatečné docenění a ocenění dovedností žen, což si myslím je z ekonomického hlediska prostě chyba. Je to omyl, protože kdybychom tyto dovednosti více využívali a rozvíjeli a uplatňovali, pak bychom trpěli menšími hospodářskými problémy. O tom také svědčí nejnovější vědecké studie. A samozřejmě ženy jsou výrazně přítomny v těch sektorech, kde jsou platy nižší. Takže pokud chceme překonat rozdíl v obměňování, potřebujeme eh, přístup eh, zaměřící se na více rozměru, který řeší příčiny problému a zaměří se na všechny zainteresované aktéry, to znamená zaměstnavatele, eh, legislátory i další zainteresované subjekty. Víte, že jsme před třemi roky eh, vedli informační kampaň, začali vést informační kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí. Kromě toho mm, disponujeme sítí eh, partnerů pro tuto kampaň. Eh, myslím, že řada z nich je zde dnes zastoupena. Snažíme se tedy šířit určité informace a materiály v rámci této kampaně, zaměřujeme se na poskytování informací zaměstnavatelům i zaměstnancům o nerovnostech, které dnes existují a přetrvávají. Také víte, že existuje Evropský den rovné odměny za stejnou práci. E, letos byl tím dnem 2. březen. To je o něco lepší než v loni, kdy to připadlo na 4. března. Tak to je už trošku pokrok. Každý rok totiž e, tento den připadá eh, na ten kalendářní den, který se prostě připadá na to, o kolik eh, dní musí ženy pracovat eh, v roce více, aby získaly stejné peníze za svoji práci za daný rok. Takže dnes už se to podařilo posunout o dva dny, což stále nestačí. Kromě toho komise zveřejnila klip na webu, který poukazuje na absurditu nerovné odměně za stejnou práci Poprosila bych vás, abyste se na něj podívali, je na webových stránkách komise. A vy, dnes jej zde promítneme, výborně, takže všichni uvidíme. Víte, že zaměstnavatele jsou hlavním, hlavními aktéry, eh, pokud o řešení nerovného odměňování. A z tohoto důvodu právě povědomí o nerovném odměňování a rozdílech eh, v odměňování mezi muži a ženami se musí zlepšit. Nedávno jsme spustili projekt eh, konkrétně právě zacílený na tuto věc, který má pomoci zlepšit povědomí eh, v podnicích eh, o tomto problému, o jeho příčinách, o jeho dopadech a chceme podpořit ty podniky, eh, které se snaží posílit rovnost mužů a žen. Existují možnosti školení, výměny osvědčených postupů pro podniky, existují, existuje tedy argumentace jaksi podnikatelská, Dámy a pánové, já eh, ve své eh, práci na kvotách jsem zjistila, jak je důležité eh, vždy mít ekonomické, podnikatelské argumenty. Mít argumenty, protože je dobré mít v podniku více žen, také na těch rozhodovacích postech, že toto nepředstavuje pro podnik zátěž, ale že to ve finále znamená větší zisky pro podnik. Já si myslím, že to je ta jakási mantra, kterou musíme neustále opakovat, protože v tom spočívá šance na rychlejší posun kopředu a rychlejší zlepšení postavení žen. Také vnitrostátní orgány jsou velice důležité, dají důležitou roli v této věci, e, musí motivovat podniky, podnikatelské, obchodní komory, sociální partnery a tak dále. Vítám opatření, která zavedly některé členské státy k řešení tohoto problému. Někteří z, nás, z vás znají nástroje, jako je Logip, který byl prvně zaveden ve Švýcarsku a nyní funguje i v Německu. Je to systém, který pomáhá podnikům analyzovat eh, eh, příčiny eh, neospravedlnitelného Eh, neopostatatěného rozdílu v odměňování a také pomáhá překonávat tyto nerovnosti. Komise tuto věc podpoří. Já bych chtěla poděkovat parlamentu za jeho obrovskou pomoc a pozornost, kterou věnuje eh, této problematice pod vedením paní Bauerové. Těšíme se na další spolupráci s vámi v souvislosti s vaší zprávou, chystanou zprávou, eh, která nám paní poslankyně pomůže jít dále do hloubky v analýze a řešení tohoto problému. Opravdu si cením činnosti vlastně parlamentu. Je velmi důležité, abychom poukazovali na tuto anomálii ve společnosti a já vám tedy, já vám tedy děkuji za to, že mi pomáháte v mé práci tímto směrem. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Redding. And, uh... Děkuji, uh, paní Redding. Jsem rád, že jste si na nás dnes udělala čas v tento důležitý den. Teď si pustíme klip, který je připraven Evropským parlamentem. It's really good, I think. <laughs> really. Já si myslím, že tenhle klip je opravdu povedený. Teď tedy máte příležitost klást dotazy paní Redingové, protože bude muset brzo odejít. Máme čtyři eh, žádosti o slovo. Takže nyní mají eh, europoslanci možnost eh, Eh, dále budou, dále budou mít možnost 25. Eh, března ve výboru FEM, takže prosím nyní buďte struční, máte maximálně dvě minuty. První je pan Vitis eh, z Kypru. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl popřát vše nejlepší přítomným ženám k Mezinárodnímu dní žen. Eh, přeji, eh, vše, přeji eh, hodně zdraví a štěstí. Je pro mě velkou ctí, že můžu promluvit na této schůzi v takto důležitý den. V naší zemi ministr práce a sociálních věcí a konkrétně Ministerstvo pro pracovní vztahy implementuje prostředky, které budou eh, dokončeny v roce 2015, eh, a na tuto akci také plynou finance z Evropského sociálního fondu. Jde o sadu eh, smyšených opatření, jako jsou pracovní školení, monitorování rovného zacházení a monitorování prosazování primárního práva, Eh, studijní eh, návštěvy do jiných členských států za účelem seznámení s procedurami eh, a inspekčními mechanismy, které se v nich používají. Zavádění Máte nějaké otázky na paní Redingovou? Omlouvám se, že přerušuji otázka zní, je Evropská unie a parlament připraven eh, podpořit tento program mé země? Tento program na eh, lepší dodržování lidských práv a lepší platy pro ženy. A jaké jsou eh, programy komise, kde je paní Redingová místo předsedkyní? Děkuji. Děkuji. Nyní dám eh, slovo paní Selený eh, z řeckého parlamentu. Prosím, maximálně dvě minuty. Máte nějaké otázky na paní Redingovou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já otázku nemám, takže pokud eh, bys pokud si to budete přát, tak mohu vyčkat a hovořit až na konci, po pódiu, protože pak mám dvě minuty. Přece na ne, můžete pokračovat. A nebo, dobrá, je to dobrý nápad, takže vystoupíte až poté, říká předseda. Ano. Takže by bylo možné ještě dát eh, prostor paní komisařce, aby uzavřela své vystoupení a já se vyjádřím potom. Ano, slibuji, že budete první. V tom případě eh, dávám slovo eh, paní Ines z Portugalska. Pouze otázky pro paní Redingovou, prosím. Euh, monsieur le président euh, je suis désolée moi j'avais une petite intervention plus une Pane předsedo, je mi to líto, já jsem si připravila malý příspěvek, ale mám rovněž otázku. Paní komisařce, ráda bych tedy nyní nadnesla vznesla svou otázku, ale můj příspěvek se s tím úzce pojí. Takže buď budu hovořit na konci v rámci těch dvou minut, které byly naplánovány, pan předseda, já to krátce vysvětlím. Paní Redingová bohužel nás musí opustit nejpozději ve 12 hodin. Proto chceme se tedy nejdříve zaměřit na konkrétní otázky paní Redingové, protože aby nám je také mohla zodpovědět. Tedy kolik času mi dáváte nyní? Pokud předseda, pokud máte otázku, můžete ji položit a potom můžete znovu vystoupit. Takže já jsem se rozhodla vystoupit raději později. Děkuji. Eh, Mrs. Kochmerin, paní eh, Kochmerin, europoslankyně. Děkuji, pane předsedo. Dnes máme důležité téma stejná odměna za stejnou práci. Je to něco, co by mělo být v podstatě samozřejmostí. A přesto si myslím, že by se to mělo být vyřešeno na trhu, totiž tak, že když někdo odvádí dobrou práci, tak by za to měl být dobře zaplacen. Ale, a to je něco, na co nesmíme zapomínat, trh, nebo zdá se, že trh zde nefunguje, což samozřejmě jistě i souvisí s tím, že e, do hry vstupují různé parametry, různé elementy, se kterými se možná nepočítalo, že by mohly na pracovní trhu vůbec nějakou roli hrát. A proto bych ráda věděla od paní komisařky Redingové, jakým způsobem se přistupuje k otázce um, o hodnocení práce v komisi. Tedy, když žena a muž vykonávají opravdu stejné povolání, stejnou práci, mají stejné pracovní místo a za to jsou zaplaceni, tak je jednodušší tam zjistit nějaký rozdíl. Ale když to jsou různé činnosti, například mechanik a zdravotní sestra. Jakým způsobem se toto porovnává? Jakým způsobem se práce jednoho ohodnotí tak či tak? Proč někdo dostává více, někdo méně? Samozřejmě dělá to trh, ale jsou tržní mechanismy v tomto případě ty, na které bychom měli spoléhat a kterým bychom měli důvěřovat. To je vysoce komplexní záležitost, protože do toho vstupuje celá řada společenských faktorů, tedy co my jako společnost vůbec ohodnocujeme jako něco důležitého co vidíme jako něco hodnotného. Já se tedy ptám, má komise pocit, že je zde třeba jednat, či je, že zda jsou možnosti jednat a dále bych vám chtěla blahopřát k vaší odhodlanosti, k tomu, že se věnujete tématu kvót. To je velice kontroverzní téma a já vám děkuji a blahopřeji, že se tohoto tématu nezdáváte a že na něm i nadále pracujete. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní paní Nedělčeva, europoslankyně. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve eh, poděkovala za vystoupení a zprávu paní místopředsedkyně Evropské komise eh, ohledně tedy působení Evropské komise nebo eh, působení Evropské unie. Ukazuje se, jaká je realita rovných rovnováhy mezi muži a ženami. Já bych ráda paní komisařce po, položila některé dotazy. Za prvé, vítám rozhodnutí paní komisařky nepřistoupit okamžitě eh, k vypracování eh, nějakých eh, restriktivních opatření, ale že bude nejprve provedena široká konzultace, ze které potom vyústí přijetí konkrétních, konkrétních adekvátních opatření. Můžete, nám prosím, můžete nás prosím obeznámit s časovým rámcem pro tuto veřejnou konzultaci a jaké výsledky z ní doufáte obdržet? A moje druhá otázka, já bych ráda upozornila na jednou z věcí, jednu z představ, o které diskutujeme v Evropském parlamentu. V každém členském státu existují orgány, které jsou pověřeny eh, podporou a dohledem nad rovným zacházením s muži a ženami. A mně se zdá, paní komisařko, že jít eh, cestou posílení jejich mandátu, poskytnout jim dostatečné, poskytnout jim dostatečné finanční prostředky a e, pravomoci z legislativy, to by také byl, e, byl, byla konkrétní cesta, jak dostáhnout tohoto cíle, rovné obměňování za rovnou práci. Co si myslíte o tom, na toto téma? Předpokládáte nějaké iniciativy v této oblasti? Děkuji. Paní Brantnerová, rovněž europoslankyně, prosím. děkuji, jsem zde. <laughs> Um, Stala právě my jste řekla, že existuje mnoho důvodů pro to, že je zde nerovnost v odměňování a rovněž jste řekla, že od roku 1957 máme v římských smlouvách zakotvenou rovnost odměn, odměnování, tedy nejde o to vytvářet novou legislativu, ale jde o to, jak jste řekla, jde o to, abychom ji implementovali. K těm kvótám jste rovněž zcela právem řekla, že po, bohužel eh, jak si nefunguje, že by Eh, podniky sami od sebe kvóty zaváděly a proto potřebujeme legislativní opatření v této oblasti. U nerovnosti odměňování vidíme, že to také samo o sobě nefunguje. Potřebujeme tedy nejenom opatření na národní a evropské úrovni, ale na evropské úrovni bychom mohli pokročit vpřed i tak, že vytvoříme větší transparentnost této oblasti, že i v rámci legislativních procesů po pomůžeme v té věci, například, že by zde mohly svazy podávat žaloby. Eh, nemáte tedy pocit, že bychom na evropské úrovni měli udělat více, abychom naplnili ty závazky, které vyplývají z římských smluv z roku 1957? Uh, I was wondering if, uh, miss... Nevím, zda vy, pane z Gary, máte dotaz? Ano, ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych přivítal paní komisařku Redenkovou. A také paní Edith Bauerovou bych rád pozdravil, budu pokračovat maďarsky. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní místopředsedkyni a děkuji také obzvláště paní Bauerové. Mám otázku. Paní Bauerová, která je rovněž maďarka, ale žije na Slovensku je, se stala obětí mírového diktátu z roku 1920, kdy 3,5 milionů obyvatel bylo vyčleněno z Maďarska, se dostalo mimo Maďarsko a paní Redingová, já bych se vás chtěl zeptat na toto. Jak se stavíte k otázce, že 99-letá maďarská žena na Slovensku byla zbavena státní příslušnosti. Jak se k tomu stavíte? K takovéto situaci? A další otázka. Eh, v zemích střední Evropy jsou rozdíly v odměňování eh, patrné a velké zejména u těch podniků, které pocházejí ze západní Evropy. Co si o tomto myslíte? Nás to ohromilo. Tato situace nás opravdu ohromuje, protože maďarské podniky, které dodržují evropská kritéria, ty je dodržují, ale za, západní podniky, které u nás tedy západní investoři, ty i nadále e, se drží těch velkých platových rozdílů mezi muži a ženami. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych začala od konce a jenom uvedla, že se nedomnívám, že bychom do této diskuse měli vnášet konflikty mezi členskými státy a otázky menšin. Pokud jde o rozdíl v odměňování, je zjevné, že legislativa zavedena byla. Já v roce 2013 přednesu, předložím zprávu o tom, jak je tato legislativa prováděna v jednotlivých členských státech a e, jaké přinesla výsledky. Již jsem vám řekla, ovšem ne, ne nějak vědecky, protože tedy nejprve e, musíme vědět, jak vypadá ta zpráva, ale z toho, jaké mám první indicie a první analýzy, vyplývá, že ta směrnice, ta legislativa je prováděna dobře a přináší výsledky. Ten rozdíl v odměňování ovšem má za hlavní příčinu dvě věci. Za prvé, eh, vysoký počet žen, které pracují na částečný úvazek, což samozřejmě poté eh, snižuje eh, výši odměny. A dále druhá příčina řada žen pracuje na místech, která nejsou dobře placena. A zdá se, že jakmile se nějaká profese feminizuje, tak eh, v ní míra odměňování klesá oproti jiným profesím. Takže to je eh, socioekonomický rozvoj, otázky socioekonomického vývoje a proto také ta informační kampaň bude mít obrovský význam, protože eh, je pojímána také, také jejím cílem je i to, aby Organizace žen v jednotlivých členských státech tlačily na odborové svazy, které by zase poté tlačily na eh, organizace zaměstnavatelů, tak, aby se v každém podniku provedla ta analýza a podniky, v nichž bude existovat síť pro zlepšení postavení žen, tak eh, abychom těmto podnikům pomáhali a aby byly ukazovány světu jako dobrý příklad. Za tímto cílem byly spuštěny konkrétní projekty na podporu zaměstnavatelů. Můžete si o nich získat eh, podrobné informace. Eh, je tedy možné pomáhat zaměstnavatelům ve vašich členských státech, eh, zapojit se do těchto evropských projektů. Kromě toho Existuje tedy ten známý nástroj pro transparentnost Logip. Já bych radila všem, kdo pracují s podniky, s podnikovou sférou eh, ve své zemi, eh, abyste se zasazovali o větší využívání tohoto nástroje a lepší využívání materiálu, které jsou k dispozici, proto eh, aby v podnicích byla zaváděna větší transparentnost. Eh, co já bych ráda podnikla v brzké budoucnosti, je kampaň, eh, která by, eh, která by nás seznamenovala seznamovala s výsledky podniků, které to dělají správně. Protože na jedné straně tady máme problém a je dobré ukazovat příklady pokusu o úspěšné nebo pokusu o, o prostě dobré řešení, tak abychom měli určité modely, určité vzory. Dále otázka žen ve správních radách. Proč jsem nevypracovala konkrétní legislativní opatření a proč ne hned. Má to dva důvody. První důvod je ten, že než může komise e, vypracovat nějaký návrh legislativního opatření, musí proběhnout veřejná konzultace a musí proběhnout hodnocení dopadu. Nemůžeme předkládat legislativní návrhy, aniž by proběhly tyto, tyto dvě fáze. A další věc, eh, za ten rok, eh, po který se tématu věnuji, eh, jsem zaznamenala, že ve společnosti působí často protichudně, jak zúrazná paní Kochmerin, různé síly, ale začíná tady působit řada sil tím správným směrem. Například včera vám mohu říci, jsme zaznamenali velmi důležitý příspěvek. Víte, že um, ško- ekonomické vysoké školy v Evropě se spojily a vytvořily určité seznamy jmen žen, které z hlediska svého vzdělání a své manažerské zkušenosti mohou se okamžitě kdykoliv stát eh, členkami správních rad. A je tam 3500 men protože často se říká, ale my neznáme žádné ženy, žádné vhodné kandidátky. Takže abychom čelili tomuto argumentu, eh, přišli jsme například s touto iniciativou. Takže existuje celá řada pozitivních příkladů toho, kde různé sily ve společnosti eh, se snaží působit tímto směrem, pomáhají nám v řešení toho problému, takže eh, pomáhajme tomu a nechme téma rozdíl v odměňování živé eh, a snažme se upozorňovat na pozitivní příklady. Ráda bych reagovala na eh, poslance či poslankyně z Kypru a uvedla, že dnes odpoledne se sejdu eh, s příslušným kyperským ministrem a budu s ním jednat o tom, jak za kyperského předsednictví budeme nastolovat určitá témata a snažit se je zařazovat jako prioritní tak aby kyperské předsednictví přineslo prospěch nejenom Kypru, ale celé EU. Děkuji. Ještě jednou děkuji paní komisařce, že se zúčastnila dnešního setkání. Vím, že má nabitý program, takže eh, nyní nás opustí. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji, že jste přišla. Uh, Nyní máme čtyři další řečníky na seznamu, uh, které jsem musel uh, brutálně přerušit. Nicméně doufám, že nikoho jsem neurazil. Je velice důležité, abychom se drželi časového harmonogramu a abychom využili přítomnosti paní Redingové co nejlépe. Abych se tedy vrátil k seznamu řečníků, než přejdeme k dalšímu panelu, tak bych rád eh, předal slovo eh, paní eh, Elene Causis z řeckého parlamentu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. V mé zemi je struktura společnosti taková, že, že má, má pomoc ve svých jednotlivých rolích, které zastává. Jsou tady možnosti pro ženu, aby eh, měla kariéru. Ale existují nerovnosti, zejména co se týče odpovědných pozic a politických pozic. V řecké společnosti i nadále eh, jsme se pohybujeme často a silně ve starých stereotypech. Eh, zákon z roku 2010 se snažil sjednotit zákonné podmínky, zejména eh, provádět eh, směrnici z roku 2006, která se právě týká stejné odměny za stejnou práci. V tomto návrhu zákona byl tedy upravena převzetí úkolů v rámci místních a regionálních orgánů a rovněž eh, stejný podíl zastoupení žen a mužů na pracovních trhů. A rovněž je to zohledněna podmínka, tedy zohledněny výše platu a samozřejmě zohledněno zapojení žen a mužů do systému sociálního zabezpečení. Rovněž je zde zohledněna i sprálu práce s občany a mezi občany, jednotlivými občany mezi sebou. Souvisí tedy se zkušenostmi, s vyš- zmíněnou zkušeností a svědčeních praktik a to vše vedlo k tomu, že eh, nezávislý orgán, stejně tak, jak to požaduje směrnice, kontroluje implementaci. Eh, zákonné dárce promiňte, rámce číslo jednotlivých členských států, státech jsou velice pokrokové, ale toto je teorie. Praxe je většinou nedostatečná. Rozdíly v odměňování jsou obrovské. V Řecku je to asi 22%. Ženy a zejména mladé ženy trpí touto situací a trpí o to více, eh, protože jsme v situaci hospodářské krize platy se velice snižovaly, snižují se i nadále. A poprvé v historii země je tomu tak, že ženy protože v minulosti ženy vždy přispívaly k tomu, že se nám podařilo překonávat těžkou situaci, ale nyní poprvé jsme v situaci, kdy ženy především trpí, trpí nerovností, která existuje ve společnosti. Mnohé se právě dělo eh, jaksi na bedrech žen. Řekni, děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. Slovo má paní Ines Nederos z Portugalska. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych ráda řekla, máte dvě minuty, prosím. Eh, jenom bych ráda řekla, a dvě, tři. Eh, připravila jsem si eh, vystoupení vlastně určené třem, všem třem panelistům, ne pouze paní Redingové. Eh, takže dnes je přednesu portugalsky. chtěla bych říct, že téma nediskriminace mezi muži a ženami je průřezovým tématem, týká se veškerých oblastí společnosti. Můžeme konstatovat, že diskriminace začíná s vlastní způsobem, jak se k tomu tématu přistupuje a rovněž i toto přispívá k těm veškerým obtížím, které máme v rámci překonávání nerovností. A dobře víme, že existují tady legislativní texty, které eh, zaručují práva, ale máme velké, velké problémy v efektivnímu provádění zákonů v praxi. Pokud chceme tedy bojovat proti nerovnosti a diskriminaci, tak je důležité, abychom k tomuto tématu přistupovali opravdu tak, že naším hlavním cílem je rovnost a eh, rovné politiky v oblasti sociální a eh, pracovně prání zlepšení. Důležitým je, je, abychom si jasně zvolili priority a cíle. Zejména v dobách krize nemůžeme i nadále mít stejné politiky, které se týkají zaměstnanosti a pracovního trhu. Nemůžeme mít stále stejně, stále, stejné podnik, v oblasti vzdělávání. Potřebujeme zajistit rovnost podmínek. A bylo to zde již také řečeno pokud z legislativního hlediska musíme být velice poslední a dívat se na to, jakým způsobem je legislativa implementována v praxi, je důležité, a tady je dobrým případem jsou kvóty, protože to je základní nástroj, musíme dát pozornost také pedagogické práci, abychom opravdu změnili mentality, mentalitu žen a i mužů. A Dobře, víme, že v určitých oblastech máme eh, jaksi krok zpět, zejména se, z ekonomického hlediska. Rovněž mě víme, že v některých oblastech dokonce se snižuje citlivost mužů a ženů vůči otázkám rovnoprávnosti, zejména v oblasti pracovně právní. Toto je opravdu velice špatná situace a rovněž se to týká i správné aplikace legislativy. Takový ten mýtus, že žena nepracuje. Není to pravda. Ženy vždy pracovaly, ale často pracovaly tak, že neměly vůbec žádný plat nebo že jejich odměna byla velice nízká. A toto samozřejmě vytváří velice komplikovanou situaci a totiž, že ženská práce je něco, eh, co je pokládáno často za určitou volbu. To, co je nutností a povinností pro myše, se pokládá za volbu jako se obci pro ženy. Tímto způsobem vzniká mnohá platová nerovnost, eh, Například i doba práce není přizpůsobená potřebám ženy, tak aby mohla sladit práci s rodinným životem. A dále eh, se žena kolikrát často cítí vina, protože si zvolila kariéru. A proto je nutné, abychom z tohoto tématu udělali jakýmsi, jakousi zásadu, která bude průřezová všemi politikami, jak na evropské, tak na národní úrovni. Je rovněž důležité, abychom zde měli informační kampaně, které by byly udržitelné a které by dokázaly změnit mentalitu. A moje otázka by byla tato, jakým způsobem chce Komise Evropský parlament se schopit těchto dvou aspektů, které jsou tak často vyžadovány a implementovat takovéto politiky, které by byly blízké občanovi udržitelné, zejména nyní v dobách krize, které zažíváme. Děkuji. Ne... Eh, Děkuji mnohokrát. Už nám dochází čas. Máme tu ještě dvě panelistky, které si potřebujeme vyslechnout. Vím, že eh, žádáte o slovo, ale bohužel ne všichni je dostanete, protože také musíme včas skončit i kvůli pracovní době tlumočníků. Takže no, dám slovo paní Tamara Vonta, ale poprosím velmi stručně na jednu minutu, protože už musíme přistoupit k dalším tématům. Takže poprosím paní Vonta na jednu minutu. Želím představit eh, en primer dobré praxe relativno dobre prakse in to bom storila v manj kot dveh minutah. Chtěla bych zde dát uvést příklady osvědčených postupů. Stačí mi na to méně než dvě minuty. Sloven? Slovensko bylo bez, před posledními volbami v roce 2011 jednou ze zemí, kde bylo nejnižší zastoupení žen v parlamentu. Pouze 12 poslankyň existovalo, to bylo 13%. Dnes máme v parlamentu asi 30% žen a to je nejvyšší číslo v historii islamického parlamentu. Jeden z důvodů pro to je například i to, že politické strany se rozhodly e, mít, e, změnit seznam volebních okrsků. Měli jsme stranu Pozitiva Slovenia, což byla nej, strana s největším počem žen na kandidátkách. No mohli se tady navýšit podíl poslankyň da smo v komisiji izključno ženske članice. le zakaj se morda vprašate. proto bylo pro nás zvláštní že máme v mém výboru pouze ženy. Jste si také kladli tuto otázku. Ten důvod není až tak pozitivní, jako, jak bychom se mohli na první pohled domnívat. Jde o to, že existují oblasti, ve kterých dominují ženy a potom jiné oblasti, ve kterých dominují muži. A ve slovinském parlamentu jsme učinili špatnou zkušenost. Máme pouze jednu ministrini a ta nemá svůj zvláštní rezort. Pro ženu, jako jsem já, je to nepřijatelné. A rovněž bych chtěla poukázat na rozdíly v obměňování. Na Slovensku jsou rozdíly menší než, eh, než je evropský průměr. U nás je to 4,4 takže vidíme, že tato relativně dobrá frakce je ovšem ohro, praxe je ohrožena hospodářskou krizi. Děkuji. Teď bych chtěl předat slovo eh, panu Egemenu eh, Bagisovi eh, z Turecka. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Měl jsem tu příležitost hostit Edith Bauer a její výbor eh, v Turecku a jsem velmi šťastný, že nyní mohu být v Bruselu. Možná nebudu eh, plně souhlasit eh, s tím, co řekla Margaret Thatcherová, železná lady, ta řekla, že když chcete, aby někdo něco řekl, zeptejte se muže a když chcete, aby někdo něco udělal, požádejte ženu. Eh, já mám pocit, že eh, političky v Evropském parlamentu odvedly skvělou práci při eh, organizaci této skvělé schůze, kde se diskutuje o rovném platu za rovnou práci. Tradice Mezinárodního dne žen je stará 35 let, ale myslím si, že Tímto problémem bychom se měli zabývat 365 dní v roce, protože jde o základní lidské právo. Já jsem členem turecké politické strany, která má víc než 2 miliony členek. A úspěch mé strany Eh, pochází právě z této ženské eh, větve, takže mám osobní zkušenost s tím, že když se podaří eh, zmobilizovat ženy, které tvoří 50% společnosti, tak je to osvědčený recept na úspěch. Podpora ženských práv byla základním prvkem, klíčovým prvkem úspěchu Turecké republiky od jejího založení v roce 1923. Turecké ženy eh, mají volební právo od roku 1930, což je dříve než mnoho evropských států. V roce 1932 byla první ženská diplomatka eh, jmenována. Samozřejmě i my máme problémy s eh, rovným platem za stejnou práci nebo se stejným ohodnocením v dnešním pracovním životě. Jsem hrdý na to, že jsem z ministerstva, které má nejvyšší zastoupení žen Eh, mezi personálem. 58% žen a 65% eh, pracovníků na manažerské úrovni jsou ženy. To je tedy správné a myslím si, že je potřeba potřebovat eh, po, po, postupovat dále tímto směrem. Musím připustit, že vyjednávání s Evropskou unii a e, reformní procesy, které e, zdemokratizovaly Turecko a zvýšily e, transparentnost a zvýšily sebevědomí Turecka, to je proces, který se týká i tureckých žen. Čím více reformních kroků podnikneme, tím více se zvýší životní standardy žen. Takže Proces reform pro Evropskou unii se těší široké podpoře a zvyšuje životní standardy žen v politice, v sociálním životě. A máme také dojem, že e, Násilí jedné osoby proti druhé se nedá omluvit žádnou tradicí, žádným náboženstvím. A o to, je to o to důležitější, jestliže tím napadeným je žena. To je velice relevantní problém ve všech zemích. Včetně zavedených demokracií členských států. To jsou témata, na kterých musíme pracovat společně. Neměli bychom upadnout do pasti eh, hledání eh, hledání kořenů ženských problémů v určitém náboženství nebo v určitém území nebo civilizace je to eh, společný problém lidstva, musíme, na, musíme zacházet se všemi jednotlivci eh, stejně, zejména pokud jde o stejné platy. Jsem rád, eh, že moje země podnikla velký pokrok za poslední roky, pokud jde o problémy jim čelí ženy. A myslím si, že pracovní síly potřebují více žen, female force. Měli bychom také mít na paměti, že eh, Adam a Eva byli na počátku našeho světa a naší, naším, naší povinností je rozvíjet tento svět dále společně. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste eh, přišel na naše setkání a mám je zde žádost o stručný dotaz paní Boskut. Poprosím stručně. Ano. Jsem velmi ráda, že tu vidím eh, mezi našimi panelisty ministra z kanadátské země. Je to jasný signál, že ženy jsou důležitým eh, tématem v rámci vyjednávání. Eh, jakožto zpravodajka pro Turecko chci přivítat pana ministra Bagiše mezi námi. Chci mu poblahopřát k novému zákonu, k přijetí nového zákonu, tak pravděpodobnému přijetí zákona proti násilí na ženách, který je v těchto chvílích přijímán tureckým parlamentem skutečně kroky v této oblasti jsou velmi potřebné a proč to říkám, abychom vyřešili problémy, jako je nerovné odměňování, potřebujeme pro ženy také bezpečné prostředí, eh, kvalitní systém školství a dobrý trh práce, pracovní příležitosti. Účast žen na trhu práce se zvyšuje, nyní představuje 30 a myslím si, že Ambice by se měly navýšit, eh, podobně jak je tomu ve strategii 2020. Zajímalo by mě, zda by se pan ministr s námi mohl podělit eh, o to, jakým způsobem se Turecko snaží zlepšit podíl žen na trhu práce eh, v souhlase se strat- s cíly strategie Evropa 2020. A můj druhý dotaz na pana ministra se týká zahájení vyjednávání u kapitoly 19, která také řeší rovnost mužů a žen. Domníváte se, že eh, jsme již blízcí stavu, kde by tato kapitola vyjednávání mohla být otevřena. Myslím si, že bylo by to klíčové. Kromě toho je důležité také eh, otevřít kapitolu 23 týkající se základních práv a zejména základních práv žen. Děkuji. Takže prosím, pane ministře, eh, děkuji paní Boskurt a chci poděkovat za její významnou zprávu, která Eh, vrhla světlo a poskytla nám eh, podněty k tomu, jak řešit některé eh, stávající problémy a jak předjímat některé budoucí problémy. Pokud je o vaši, vaši otázku. V roce 2011 bude mít práce v Turecku nějakých 11 milionů žen. Pokud to, pokud to srovnáme s minulostí, v roce 2004 byla 20, byla míra zaměstnanosti žen 23,3%, pak jsme to zvýšili na 28,3%. E, naše cíle se staví spíše od roku 2013, pardon, 23 než 2020, že 20, v roce 2020 budeme slavit 100 leté e, výročí republiky a e, chceme, aby tedy do tohoto roku existovala rovnocená účast žen a trhu práce. V současné, na mém ministerstvu, jak jsem říkala, je to tedy 65%, my jsme v uplynulých devíti letech Eh, učinili mnoho, abychom naplnili aky Evropské unie, pokud je o problematiku žen, eh, s tím, že rovné odměňování za stejnou práci je jedním eh, z aspektů. Zlepšení účasti na politickém životě je také jedním z témat. Nyní v tureckém parlamentu máme snad nejvyšší podíl žen vůbec v historii země. Stačí to? Myslím, že ne. Dokud nebudeme na 50%, musíme se tomu velmi usilovně věnovat. Ale paní Boskurt ví, že má strana je opravdu odhodlána dosáhnout kýženého cíle. Pokud o kapitolu 19 vyjednávání, Turecko do posud otevřelo 13 ze 33 kapitol, to znamená ještě 20 zbývá otevřít. Bohužel 17 z nich je blokováno z politických důvodů, buď členskými státy nebo jednotlivými nebo radou. Takže zbývají tři kapitoly. Jedním z nich je kapitola o sociální politice a zaměstnanosti, tedy kapitola 19. Zde jsme v nedávné době eh, odsouhlasili návrh, návrh eh, zákona týkající se odborů, a to s nevládními organizacemi zástupci zaměstnavatelů zaměstnanců. A ten návrh zákona tedy byl poslán do parlamentu. Doufáme, že přijetí tohoto zákona eh, bude komise stačit k tomu, aby požádala členské státy o zahájení, e, o otevření této kapitoly. Žádá se to jednomyslenou schodu 27. Doufáme, že evropští poslanci, kteří jsou svědomím Evropy, e, také budou e, vyvět tlak na členské státy, aby skoncovali s tím nesmyslným blokováním kapitol, aby se otevřela cesta pro ten řádný vyjednávací proces s Tureckem, což je důležité i pro turecké ženy. Děkuji mnohokrát. A nyní poslední panelistka tohoto bloku a dnešní akce. Dávám slovo kolegyně z výboru pro práva žen, paní Edith Bauerové, člence tedy výboru pro práva žen a rovnost mužů a žen, která je zpravodajkou ke zprávě provádění principu rovného odměňování za práci mužů a žen, za tedy rovnocenou práci mužů a žen nebo práci stejné hodnoty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, vážený pane ministře, dámy a pánové, ctění hosté. Možná na závěr dnešní diskuse můžu říct, že se jistě všichni shodneme, že nerovné obměňování je třeba odstranit. Eh, otázka je ovšem jak. Na počátku mé zprávy stálo možná i téma právě dnešní diskuse. Šlo totiž o iniciativu eh, deseti mladých europoslankyň, eh, které podepsali dopis určený předsedovi parlamentu, a to 8. března 2010, eh, kde jsme žádali o vypracování zprávy z vlastního podnětu o rovném odměňování za stejnou práci, a to podle článku 42 jednacího řádu, který stanoví, že parlament může požádat komisi o předložení návrhu, nového legislativního návrhu či pro změnu stávající legislativy s možností stanovit také termín pro vypracování takového návrhu. Máme nový právní základ, je jim článek 157 smlouvy o fungování Evropské unie, ale také, jak několikrát v diskusi zaznělo, je zde směrnice z roku 2006 o provádění e, principu rovných příležitostí, rovných šancí, rovného zacházení s muži a ženami v záležitostech e, zaměstnání a povolání. E, jde o takzvaný recast. Vstoupilo to v platnost, byla nahrazena starší směrnice z roku 75 o zbližování legislativy členských států v souvislosti s principem rovného odměňování mužů a žen. Přestože ta, ten rýkaz, ta směrnice již je v platnosti a termín pro transpozici spadal na rok 2008, eh, právní eh, experti jsou toho názoru, že pouze že došlo pouze k malým či nulovým změnám v legislativě členských států a že eh, nebyly iniciovány žádné sankce proti zaměstnavatelům, které se dopuštějí porušení principu rovné odměny. Pokrok je tady pomalý v současné době, jak jsme slyšeli, máme eh, ten rozdíl na úrovni 16,4 s tím, že to varuje od 9 eh, v Polsku eh, Slyšeli jsme od polských kolegů, že ale pravděpodobně realita je 20 krát vyšší, než říká Eurostat dvacetkrát než 1,9%. V České republice eh, je to kolem 26% a v, a v Rakousku 25%. Navzdory tomu, že více jak 40 let již existuje legislativa pro oblast rovného odměňování. Ráda bych rovněž zmínila, že toto jsou pouze předběžné údaje, protože tam ještě nemáme Řecko a Estonsko a Slyšeli jsme, že v Řecku je situace kolem 20%. Včera eh, kolega či kolegyně hovořila dokonce o 30% rozdílu v odměňování mužů a žen v Estonsku. To znamená, že ten průměr bude patrně vyšší. Eh, přestože eh, byla zavedena legislativa, zjevně její provádění není příliš efektivní. Legislativa samotná pochopitelně nestačí, nechováme žádné iluze v této souvislosti, ale zkušenosti nám ukazují, že dokonce i legislativní rámec by bylo možné zlepšit a také lépe prosazovat. Vzhledem k tomu, že rozdílné odměňování mužů a žen je komplexní téma, má také komplexní příčiny, eh, jde o přímou i nepřímou diskriminaci, zároveň zde vstupují do hry socioekonomické eh, faktory, jako je eh, distribuce povolání, dále podhodnocení ženské práce, nerovnováha mezi, nebo nemožnost sladění rodinného a profesního života, tradice a stereotypy, jako je e, volba vzdělání a povolání či práce pro muže versus pro ženy. Myslím si, že je velmi důležité nezapomínat, že polovina, e, polovinu z těchto rozdílů není možné nějak vysvětlit. E, říká se tedy, že je to způsobeno pouze diskriminací. Kromě toho statistiky poukazují na to, že eh, rozdílné odměňování se prohlubuje s věkem, eh, jednak kvůli eh, kariérnímu postupu, tak kvůli míře vzdělanosti. Také je zaražející, že tady ten rozdíl v odměňování se výrazně prohlubuje po první mateřské dovolené. Z tohoto důvodu musíme hledat holistickou odpověď, holistický přístup víceúrovňový, musí jít o kombinaci legislativních a nelegislativních opatření, Cílem mé zprávy, která je projednávána ve, výrobu, ve výboru pro práva žen a bude rovněž projednána v plénu, je identifikovat ty oblasti legislativy, kde je možné eh, něco zlepšit. Vzhledem k tomu, že Komise má podle článku 32 toho Rikastu směrnice povinnost provádět přeskum směrnice a je-li to vhodné navrhnout změny, a to do 15. února 2013, jak zmiňovala paní komisařka Redingová. Vyzýváme komisi, aby řešila nespravedlivou diskriminaci vůči ženám a aby legislativu o odstraňování rozdílů v obměňování zefektivnila. V devíti oblastech žádáme zlepšení. Jednak v oblasti e, definic, či definice. Definice se musí vztahovat na hrubou hodinovou mzdu ale ne pouze, i na jiné faktory. Dále je třeba rozlišovat mezi eh, neadjustovaným eh, a čistým rozdílem v odměňování, analýza situace, transparentnost výsledku. Eh, jak si jistě uvědomíte, jak jistě víte, stále ještě nemáme zcela spolehlivé statistiky. Ráda bych upozornila na jedno dílčí téma, Kromě povinných eh, auditů mzdových, eh, což podle nás je klíčová záležitost, nutný předpoklad, eh, všude tam, kde alespoň 10 zaměstnanců jsou ženy, a v podnicích nad 100, nad 100 zaměstnanců. Často totiž mzdová politika Eh, se ubírá různými tajnými kanály. Dále eh, hodnocení práce, klasifikace. Eh, tady je nastolováno téma či otázka, co přesně je práce ve stejné hodnotě. Práce stejné hodnoty. Já si myslím, že na to stále ještě nemáme odpovídající odpověď. Dalším tématem které se také zaznívalo, orgány pro prosazování rovnosti a pro zjednávání nápravy či pro opravné prostředky. Je zde návrh eh, pravomocí ze zákona zahajovat vyšetřování a uvalovat sankce v případě porušení principu rovném zde za, rovnou práci, za stejnou práci. Eh, a, a to, aby tyto orgány, státní orgány, mohly také zahajovat eh, soudní řízení, eh, tedy podávat žaloby. Dále se domníváme, že sociální dialog je třeba posílit, protože odpovědnost odboru v této oblasti je nepochybná. Dále prevence diskriminace. Zaznamenali jsme eh, určité kroky v oblasti zvyšování povědomí, to je samozřejmě extrémně důležité. Jde o šíření pokynů, postupů, praktických příkladů, také e, nástrojů z oblasti informačních technologií. Byl zazmiňován systém Logid e, pro e, nápravu v oblasti, v oblasti mzdové právě skrz kolektivní či sektorové smlouvy. A na závěr ještě sankce. Samozřejmě nechceme vytvářet novou administrativní zátěž či zhoršovat administrativní zátěž v ekonomice, ale v některých členských státech například je ten nástroj Logit používán v rámci zvažování eh, a vyhodnocování eh, žádostí o veřejné zakázky, uchazečů o veřejné zakázky. Proč toto nerozšířit na celou EU? Samozřejmě jsme si vědomi toho, že pouze legislativou nevyřešíme všechny tyto problémy. Jedině holistický, víceúrovňový přístup nám pomůže situaci řešit a to, ten dlouho přetrvávající rozdíl v odměňování pomůže, pomůže snížit a odbourat. A všichni za to neseme odpovědnost. Děkuji za pozornost. Thank you very much and I will now... Děkuji. Nyní ukončím tuto, tuto schůzi a udělám to velice stručně a udělám to švédsky. Eh, prožili jsme dlouhou schůzi s neuvěřitelně zajímavými eh, příspěvky a určitě si odsud odneseme mnoho pro eh, naši další práci. Děkuji všem expertům, všem účastníkům, všem, kteří se účastnili panelu. Je to otázka, která se týká eh, neuvěřitelně mnoha lidí. Je mi líto, že jsem musel neustále přerušovat lidi a hlídat čas eh, k mluvení, ale je to sice možná škoda, ale vezmeme to, eh, z, vezmeme to z pozitivního hlediska. Těch otázek je tolik, všichni máme tolik důležitého eh, na srdci, že to časově nestíháme. převeďme to v pozitivum. Tady ta otázka diskriminace na pracovním trhu souvisí s celou řadou dalších věcí. Abych navázal na to, co řekla eh, Agneta Stark, tak nestačí eh, pouze o tom mluvit, je také potřeba konkrétních opatření, abychom dosaželi, dosáhli konkrétních výsledků. A to v celé řadě oblastí, které souvisejí s pracovním trhem. Mě by zajímalo, eh, jaká je vlastně nejdůležitější otázka, Eh, jaký je rozdíl mezi eh, ženami a muži? Jakou jedinou otázku bychom se mohli položit, kdybychom si museli vybrat? Já bych si vybral tu dlouhodobě nejdůležitější otázku. Jak ženy a muži sdílí svůj společný čas? To má obrovský účinek, když člověk ví, že ženy mají více neplacené práce, tak to bude vést k tomu, že zaměstnavatelé si nebudou ženy vybírat nebudou mít tím pádem ženy stejné kariérní možnosti. A já si myslím, že naším úkolem je e, toto e, zastavit. Já jsem rád, že jsme dostali šanci tu dnes být a že se zúčastnilo tolik lidí. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem přednášejícím. Rád také poděkuji tlumočníkům. A také eh, zdravím delegaci z Bahrajnu, kterou tu dnes máme. Jsme rádi, že se mohli chvíli zúčastnit naší schůze a děkuji mnohokrát za to, že jste přišli a doufám, že to pro vás bylo zajímavé. Nakonec vám chci připomenout eh, europoslancům i členům národních parlamentů, že eh, nyní se bude konat eh, koktejl v druhém patře této budovy. Ještě jednou tedy děkuji a doufám, že to byl pro vás příjemný den. Děkuji.